Okay. Welcome everybody. My name is Anna Maria... Vítejte, já se jmenuji Anna Maria Koracobilt a jsem místo předsedkyně výboru pro ochranu dnes budeme hovořit o malou obchodě, je to veřejné slyšení, které je webstreamováno a my velice srdečně vítáme také naše hosty a posluchače a velice vítáme naše prominentní řečníky. Já budu velice stručná, protože jsme přišli, abychom si vás vyslechli. Tento kulatý stůl o malou obchodě je možnost, kterou vám nabízíme, abyste si udělali představu o celé rodině maloobchodníků, abyste si uvědomili, co se v této oblasti děje Ráda bych připomněla, že jsme hrdí, že se nám společně eh, během let podařilo zdůraznit důstojnost maloobchodního sektoru jako významného faktoru pro eh, růst pracovních příležitostí. Možná, že už máme více než 30 eh, milionů zaměstnanců. Vytvářejí se pracovní příležitosti pro mladé lidi a v neposlední řadě je to nesmírně důležitý politický bod, zejména pro mě, protože my všichni spolupracujeme na to, abychom integrovali uprchlíky v Evropě. A proto bychom měli využít příležitosti, kterou nabízejí maloobchodníci pro integraci lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu v Evropě. A ještě další politická záležitost, která mi velice leží na srdci. Eh, v našem výboru jsme zahájili práci týkající se nákladu ne Schengenu. Co to znamená? Podívat se na hospodářské aspekty, dopadu, zavedení kontrol na hranicích určitých členských států uvnitř Schengenu eh, a jak to ovlivní eh, volný pohyb zboží a služeb a my budeme se snažit urychlit tuto práci a doufám, že to také pomůže maloobchodníkům. Prosím pěkně, dávejte nám zpětnou vazbu, jakékoliv informace, jakékoliv názory, které k tomu máte protože zatím nikdo neporušil šengenský kód, ale na jaře budou mít velice žhavou diskusi týkající se uprchlíků i obchodu a trhu. A my v našem výboru bychom chtěli speciálně hovořit v této souvislosti o dopadu na maloobchodníky a na to, co se tedy děje eh, v souvislosti s Schengenem. Dívám se tady do prostoru, já rozeznávám řadu známých tváří, eh, Poznávám také některé aktéry, kteří eh, v posledních sedmi let s námi spolupracovali. Děkuji vám mnohokrát za vaši lojalitu a za vaši práci. Maloobchodní sektor je rovněž nesmírně důležitý pro hospodářský růst, pro vytváření pracovních příležitostí, ale také pro trvalou udržitelnost, energetickou účinnost a snížení mm, odpadů a plítvání s odpadem, to je taky věc, která mi leží na srdci. Před několika týdny jsem se sešla s Michaelem Hermanem, který byl bývalým předsedou a e, který vyslovil, a který mi řekl, blahopřeji ti, Ana Maria, dokázalo se ti to, protože ve strategii vnitřní jednotného trhu na komisi máme konečně zakotven maloobchod jako významnou součást. A to je ten společný boj, který jsme vedli, aby maloobchod byl rozeznán jako pilíř jednotného trhu a komise předloží eh, sdělení zejména k záležitosti, o které budeme dnes hovořit. A to je obchod na jednotném digitálním trhu. Jak můžeme podpořit důvěru v elektronické obchodování a službám online, problémy související s poskytováním svobodné volby spotřebitelům, žádná diskriminace, skutečnost, že se společně nabízejí služby a zboží a jak víte, tak příslušné směrnice ještě nebyly implementovány, protože se tady bojuje s protekcionismem a fragmentací a proto já se nesmírně těším na to, že si vás poslechneme, abychom dostali podnětu k tomu, co můžeme udělat pro odstranění bariér a hranic pro skutečný volný pohyb eh, zboží a služeb. Já patřím k těm, kteří skutečně věří v to, a to je vize, kterou chceme prosadit, že volný obchod v Evropské unii, jednotný obchod je jeden z nejsilnějších hybných momentů nejenom pro prosperitu, ale rovněž pro mír. A doufám, že náš výbor bude pokračovat eh, v tom, že vás bude podporovat všemi možnými způsoby, jakovým celostním a dlouhodobým přístupem. To je to, co jsme s Mariport, eh, co jsme vlastně dali již na stůl v roce 2011 naší zprávou eh, týkající se mm, jednotného svobodného trhu, zejména maloobchodu a tady jsou specifická doporučení podle jednotlivých odvětví. Představili jsme to v nejrůznějších fórech, například Fórum pro hospodářskou soutěž. To je program, který nastartovala komise, dodavatelské řetězce a tak dále. Je třeba odstranit překážky, které zde ještě existují. A komise nyní předkládá návrh týkající se toho, čemu já říkám online ochrana spotřebitelů eh, aby to bylo, aby byla nejenom nabídka online zboží, ale aby byla online ochrana spotřebitele, aby tady neexistovala diskriminace. Stejná pravidla musí platit pro pohyb, jak fyzický pohyb, tak online pohyb zboží a služeb. A já si myslím, že právě eh, pro podporu malou obchodu slouží jednotná, stejná pravidla, žádné různé iCloudy, žádné mezespůsobené hranicemi. A teď poslední věc, kterou chci říct, ale která je extrémně důležitá pro elektronické obchodování. A tomu já se velice věnuji, eh, protože já jsem eh, vedla eh, takovou průkopnickou společnost, byly to potraviny poskytované prostřednictvím sítě a také eh, dodávání, zásilkovou službu tedy. A snažila jsem se, aby se odstranili překážky v tomto rychle se pohybujícím trhu s elektronickým obchodováním a my se snažíme urychlit uh, postup při práci na tom návrhu komise, ale jsem ráda, že je na stole. A teď si dovolím dát slovo našim prominentním panelistům, ale skutečně ráda bych vyzvala vás všechny k otevřené, živé diskusi, k vašim připomínkám i otázkám. Eh, doufáme, že se velice zúčastníte aktivně této diskuse a naším prvním řečníkem je Janine Tilema. Vítejte srdečně z Paula's Choice. Budete hovořit o nejlepších postupech v kontextu digitálního jednotného trhu. To je panel, který se týká odstraňování překážek, poskytování svobody pohybu a možnost volby já budu velice přísná ve sledování času. Dostáváte přesně 10 minut, protože chceme nechat prostor pro diskusi veřejnosti. Máte slovo. Thank you for me to... Děkuji za eh, pozvání, abych dnes eh, pohovořila o našich zkušenostech z desetiletého eh, přeshraničního digitálního obchodu. My jsme exkluzivním distributorem americké značky kosmetiky. Jméno je odvozené od Eh, Pola Abigona eh, z mm, eh, USA. Stručně vám chci ukázat naši stávající stopu a pak mm, pohovořím o výzvách naší malé společnosti v přehraničních činnostech a také bych chtěla poukázat na naše naplňování strategie jednotného trhu. Naše aktivita začala v Evropě v roce 2005 a byla primárně online od prvopočátku. Od prvního roku jsme se přesunuli k zákazníkům ve všech členských členských zemích. Tady ten harmonogram ukazuje naši desetiletou cestu. Začali jsme jednou webovou stránkou, jedním jazykem, eh, jednou měnou a eh, jedním identifikačním číslem DPH. Dnes jsme přítomní v 14 zemích a dole vidíte eh, vlastně expanzi v posledních letech. Jednak, že jsme si vytvořili nové webové stránky v jednotlivých jazycích a také spolupracujeme s lokálními partnery. Tady naše klíčové obchodní osobní údaje a chtěla bych také zdůraznit, že pracujeme s různými podnikatelskými modely, subdodávkami, subdistribucí, agenty a tak dále. A e, modelem e, pro každou e, zemi byl vlastně režim založený na místních danostech. Samozřejmě eh, musíme čelit eh, mnoha výzvám při přeshraničním obchodě. První je eh, vytvořit důvěru. Jak na to musíte zajistit, že zajistíte všechny místní platební a dopravní možnosti, které si zákazníci přejí a tomu musí odpovídat i časové lhůty. Také je velmi důležité, aby komunikace byla v místním jazyce a musí být relevantní pro daný trh a to vyžaduje znalost místní kultury, tradicí a e, také akcí. A mm, chtěla bych zdůraznit, že napříč EU Den, Den matek e, e, se slaví v sedm různých dnech nebo různých datech, takže je také důležité toto zohlednit. A další průsvitka ukazuje, že přeshraniční obchod vytváří i nové výzvy. Toto je přehled eh, naší stávající zprávy mm, DPH. Samozřejmě to musíme řešit. Ten seznam eh, se prodlouží, protože za eh, několik měsíců tam přibydou další země. A nyní vidíte, že způsob, eh, jak podávat DPH eh, se eh, různí v jednotlivých zemích a je to poměrně velká administrativní zátěž. Kromě toho jsou zde i další implikace, které je nutno zdůraznit. V rámci podpory prodeje nemůžete používat absolutní částky, protože pro jednoho zákazníka může být cena 25 eur, pro jiného 25,83, protože sazba VAT je jiná, nebo DPH je jiná. Na straně druhé eh, můžete někdy, eh, nebo musíte někdy uvádět eh, cenu včetně DPH, ale to můžete vypočítat pouze, když znáte přesnou adresu Eh, zákazníka. Eh, další příklad. Když vaše celkové příjmy v zemi přesáhnou určitou hranici, tak musíte začít uplatňovat místní DPH eh, a to může také vést k změně ceny. A jak to vysvětlíte zákazníkovi, který je vaším dlouhodobým zákazníkem? Není tedy divu, že v současné době pouze 7% malých a středně velkých podniků v Evropě obchoduje přes přeshraničně a pokud ano, tak pouze s jednou nebo dvěma sousedními zeměmi. Pokud jde o strategii eh, komise digitálního jednotného trhu, tak tady jsou ty akce, cestovní mapy, které jsou přímo relevantní pro malé a středně velké podniky. Plně podporují iniciativy eh, takzvaných smluvních eh, pravidel a pravidel o DPH. Kromě těchto aspektů, myslím, že v této diskusi jsou relevantní ještě další aspekty, k nímž se dostanu za chvilku. A také bych chtěla komentovat geoblocking a, eh, eh, a tedy eh, zákony o hospodářské soutěže z pohledu malého a středně velkého podniku. Byl by velký krok vpřed, kdyby specifické regulace odvětví byly lépe zohledněny. V oblasti kosmetiky je povinné uvádět naši adresu na každém produktu. To znamená, že musíme takto označit každý jednotlivý produkt, než ho prodáme. A navíc adresa se interpretuje různě v jednotlivých zemích EU. V některých zemích musíte uvést plnou adresu, včetně ulice a čísla. V jiných zemích stačí pouze uvést mé, město, kde se nacházíte, anebo v jiných měst, případech zase pouze um, PO Box, eh, poštovní schránku. My se ale velmi eh, rychle eh, nebo často stěhujeme po Evropě a po každé plnou naší adresou můžete najít ve všech, na všech webových stránci, stránkách a velmi rychle také vyhledávači. Dále existují specifické požadavky Eh, označování etiketami, eh, například pomocí nálepek nebo letáků. A opět všechny tyto informace mohou být dány k dispozici online, aby byly vždy aktuální a náklady a odpad se tak může významně eh, redukovat. Naše zákazníky nakupují naše produkty skrze webshopy, které jsou online. Takže otázkou je, proč Ehm, zachovávat tyto papírové požadavky pro eh, maloobchod online eh, maloobchodníci eh, eh, online mají eh, také lepší digitální vztah se svými zákazníky. Můžete například mailovat všem zákazníkům, kteří si nakoupili určitý produkt, který hm, musíte stáhnout z trhu a stačí tedy jim to oznámit mailem. Jsem ráda, že v usnesení z 19. ledna Evropský parlament to hm, také zdůraznil jako výhodu digitálního věku. Jsou zde ještě další aspekty, eh, například takzvané agenturní právo. Eh, model komise může být užitečný, ale otázkou je, zdali směrnice EU, eh, včetně ustanovení o dobré vůli, jsou stále ještě vhodné pro tento věk. A také otázka zaměstnanosti komise může navrhnout, že by bylo eh, užitečné vytvořit pobočku v jiné zemi, ale eh, malé a středně velké podniky někdy chtějí zaměstnat pouze tři nebo čtyři osoby a eh, zaměstnat někoho přeshraničně je příliš komplikované. Vím, že to nemá jednoduché řešení a v neposlední řadě eh, právo hospodářské soutěže. Abychom eh, byli úspěšní i přeshraničně, potřebujeme mít místní partnery. Eh, když se podíváte například na subdistribuci, naši místní subdistributéři investují také do eh, svých webových stránek, logistiky, marketingu, eh, PR a samozřejmě musí mít návratnost ze svých investic, ale naši partneři nemají žádnou ochranu, pokud jde o exkluzivitu to může vést k určité konkurenci mezi značkami eh, v cenách a může být samozřejmě obtížné nalézt eh, partnery, kteří se vystaví eh, tomuto riziku. Přeshraniční expanze pro malé a středně velké podniky by byla výhodná, kdyby mohla být partnerům poskytnuta určitá exkluzivita alespoň po určitou počáteční dobu nebo do výše určitého příjmu. Další bod. Spolupráce s místními partnery odhaluje velké rozdíly, které existují v EU, zejména pokud jde o kupní eh, sílu a eh, náklady. A to eh, se odráží v také cenových rozdílech v rámci offline obchodování, protože na online obchodu se projevují stejné diferenciace jako offline. Online um, prodejci mají obvykle pouze jedno uh, sídlo, zatímco eh, cenová diferenciace je uh, komplexní uh, téma a není to ani tak věc cen online nebo offline, ale je to spíš otázka multilokalizací a míst. Přeskočím tady tento uh, slide, protože se blížím uh, k časovému limitu. Tady vidíte určitý uh, přehled uh, offline a online obchodu. Uh, a to pouze ukazuje konkurenci uvnitř EU, ale samozřejmě situace je komplikovanější, protože e, mnozí z nás čelí e, velmi silné konkurenci i e, zvně Evropské unie. Některá pozorování Eh, obtížné pro malé středně velké podniky je konkurovat eh, přeshraničně v zemích s nízkými eh, nákladovými úrovněmi. A důležité je také, že variace v prodejní v kupní ceně mohou vést k rozdílům v pozici značek napříč EU. A přeskočím k dalšímu slajdu, jinak nebudeme mít čas se dotknout geoblockingu, ale e, před závěrem několik slov o tom. Geoblocking je vnímán e, velmi negativně. Vychází se z toho, že tato praxe je neoprávněná. E, uvedu jako příklad náš vlastní webshop. Máme čtyři různé webové obchody, a čtyři eh, tedy eh, prodejní místa. Také eh, na těch místech máme nebo používáme různé jazyky, různá, různé měny a různé sazby DPH. A tedy se zaměřujeme na specifika země. Ceny jsou stejné ve všech našich webových obchodech s výjimkou tedy složky DPH. A samozřejmě hm, naši partneři nebo E, distributeři e, se potom samostatně rozhodují. Otázkou e, je, zdali geoblocking je oprávněný a nebo neoprávněný, zejména když existují cenové rozdíly a proč, když existují důvody, které vysvětlují tyto cenové rozdíly zejména pokud jde o obchodování offline. Takže otázkou je, kdy je geoblocking vlastně neoprávněný. Závěrem, eh, strategie digitálního jednotného trhu je po mém soudu výrazný krok vpřed, ale je nutno odstránit určité překážky a mm, um, odvětvově specifické bariéry. Je také nutno podívat se na eh, zákony o hospodářské soutěže, které mohou zabraňovat přeshraniční expanze malých a středně velkých podniků. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám, Žanín. Děkuji za velice konkrétní příklady toho, co my musíme podniknout, abychom mm, podpořili důvěru Eh, spotřebitelů a abychom odstranili všechny ty překážky, které stále ještě eh, existují v malobchodním eh, styku na internetu. Je to trochu frustrující, to, co jste vysvětlovala, ale já jsem k tomu chtěla poznamenat, že u všech těch otázek my budeme zasahovat, budeme na tom pracovat. A pokud je o geoblokování, já budu mít stejnou otázku na komisi, až s ní povedeme dialog. Proč je to neodůvodněné geoblokování existuje a co to přesně znamená, jak to charakterizovat. Myslím, že komise na tom teď pracuje. Teď přejdeme dále. Předám slovo panu Marcovi Bruginkovi, který je generálním tajemníkem EMOTA. <clears throat> EMOTA je odborové združení eh, pro elektronický obchod a eh, obchodování prostřednictvím více, eh, více kanálů. A vy nám řeknete, co by parlament a komise měli podniknout. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Je mi potěšením tady zastupovat hlas elektronick- obchodníků, kteří obchodují elektronicky. V našem e, méně, v našem názvu se hovoří o elektronickém obchodování, protože to podle nás je věc, kterou distributoři mohou přehlížet. Víme, že pro obchodování prostřednictvím jednoho kanálu už není možné. Musíme zasahovat eh, na více úrovních, tak, aby spotřebitelé měli možnost eh, nakupovat své výrobky tedy na různých kanálech. Já se zmíním o několika věcech, Něco z toho už zmiňovala předřečnice, jiné věci jsou zase nové. Možná se na to podívám spíše z takové celoevropské perspektivy. Budu od, hovořit tedy za naše odborové združení. Co je hlavně důležité, a to říkala stručně také předřečnice, je to, že existuje příliš mnoho překážek. Stále ještě narážíme na příliš mnoho překážek a my potřebujeme teď nějaké politické vedení k tomu, abychom se jich mohli zbavit, abychom mohli zajistit opravdu skutečný jednotný trh. Předřečnice také zmiňovala, že stále od začátku nemáme takový digitální e, přehled, ne, zapracováváme toto hledisko do celého legislativního procesu a to bychom chtěli změnit. Chtěli bychom zapracovat tuto digitální složku do celého legislativního procesu, aby tam byla přítomná už od začátku. Naše politiky by se měly odvíjet od možnosti volby, Jde o možnost volby pro spotřebitele, ale také prodejce. A tam eh, by měli zákonodárci se soustředit na to, aby odstranili dané překážky. Také se musíme zaměřit na integrovaný přístup, tedy přístup, který znamená, že začleníme do procesu zároveň různé eh, distribuční kanály. Nebudeme mezi nimi rozlišovat. Dále se musíme uvědomit, že elektronické obchodování působí eh, na globálním trhu. Internet nezná překážky. A právní předpisy musí zajistit, aby toto odvětví bylo konkurenceschopnější, když to srovnáme s operátory, kteří působí mimo jednotný trh. Dále nám jde o zjednodušení legislativy. Když se podíváte například na současné právní předpisy o ochraně údajů, tak eh, tam je přes 100 stránek textu, zatímco původní verze obsahovala pouze 20 stran. Takže Poprosíme zákonodárce, aby se zaměřil pouze na základní zásady a nezacházel do příliš velkých podrobností. Také zaznamenáváme, že stále velký počet zemí má různé výjimky. Jako zákonodárce vás tedy žádáme, zaměřte se také na toto a nedovolte zemím eh, vznášet příliš velký počet eh, různých požadavků a výjimek ohledně konkrétních předpisů. Dále bychom chtěli, aby pravidla byla dlouhodobá, aby byla předvídatelná. Když se podíváte například na směrnici o eh, právech spotřebitelů, tak byla přijata v roce 2011, stoupla v platnost 2014 a teď v roce 2016 už se zabývám zase přeskumem. Takže to možná je také um, trochu rychlé jednání. To byly tedy takové obecné poznámky a teď, když se podíváme na konkrétní věci, například geoblokování. Nejprve definujeme si jasným způsobem, co to znamená. Geoblokování v zásadě znamená zablokování přístupu na nějakou internetovou stránku nebo eh, eh, službu, za, zablokování služby na základě vaší uh, adresy IP. V současné době zaznamenáváme fakt, že transakce neproběhnou, jsou blokovány ne na základě IP adresy, ale z důvodu jiných, například banky. Když máte kreditní kartu zřízenou v jedné zemi, tak ta karta nenutně bude přijatá bankou v jiné zemi, takže transakce bude zablokována. A pro vás to může znamenat jako geoblokování, ale ve skutečnosti to blokuje banka. Nebo když si chcete koupit nějaké zboží, vyplníte adresu a najednou tu adresu ta stránka nechce přijmout. To také není geoblokování. To zase souvisí s problémem dodávek v konkrétních zemí. Například eh, do nějakých zemí se příliš obtížně zboží doručuje, takže poštovní adresa se potom stane kritériem pro zablokování celé transakce. U geoblokování se objevuje několik důvodů. Vy jste slyšeli e, některé z těch důvodů, proč existují. Někdy jde o čistě regulatorní záležitosti. Například obchodník má povinnost transakci zablokovat. Například z toho důvodu, že instrukce musí dodat spotřebiteli eh, v daném jazyce, někdy jsou tam různé práva, nebo někdy i nakládání s odpady může být důvod, proč si můžete nebo nemůžete koupit nějaké zboží v konkrétní zemi. Takže to jsou regulační překážky, které vedou k tomu, že go blokování eh, proběhne, že se vám zablokuje transakce. Potom eh, vstupují do hry také různé komerční záležitosti. Kolegyně už zmiňovala náklady na doručování balíčků. Když se podíváte na směrnici o právech spotřebitelů, tak obchodník musí vrátit eh, cenu zboží, ale plus eh, dodávku také, plus také náklady na eh, to dodání. A někdy je to opravdu velice vysoké, někdy obchodník musí vracet tolik, že se mu to najednou nevyplatí. Že se mu nevyplatí z obchodního hlediska obchodovat se spotřebitelem v dané zemi. obchodník tam potom nemá možnost eh, volby. Ještě poslední věc ke blokování a potom půjdeme dál. Když se podíváte například na produkty informačních technologií konkrétních značek, a konkrétní značky potom nemají uh, servisní centrum v dané zemi, tak jak potom chcete dodávat zboží do dané země, když víte, že tam bude problémem eh, to servisní centrum? Když potom zákazníkovi zboží nefunguje, tak by to vyhodil. Takže existuje celá řada důvodů, proč geoblokování probíhá a proč podle našeho důvodu někdy je odůvodněné. Teď eh, předpisy týkající se DPH. Pouze bych doplnil něco málo k tomu, co říkala předřečnice. Je to velice důležité také pro eh, našeho eh, pana ředitele, poslal mi sms těsně před tímto zasedáním a zmínil tam ještě několik dalších věcí. Teď existuje přes 500 různých sazeb eh, v DPH v EU a když jste malý nebo střední podnik, tak jistě pochopíte, že je opravdu velmi komplikované eh, to celé obsáhnout. Náš pan ředitel tady dnes bohužel e, nemohl být, protože řeší problém s DPH, na který narazil ve Španělsku. Přesáhli jsme práh 35 tisíc eur a takový práh obchodník přesáhne snadno. Je to mimochodem takový průměrný práh v EU a v tom případě potom člověk musí sám osobně eh, jet do dané země. Musí to být ředitel dané společnosti, který má například 90 zaměstnanců, takže má celou řadu dalších věcí na práci, ale kromě toho musí ve Stockholmu na španělskou ambasádu, aby tam vyplnil daňové přiznání, nemůže tam někoho ze sebe poslat. Potom musí řešit celou řadu dalších dokumentů a ty, což je zvláštní, jsou všechny offline. Není možné vyplnit dokumenty na internetu, musíte jít, můžete, musíte jet fyzicky do Španělska, tam se musíte lokálně zaregistrovat, fyzicky se dostavit, musíte si ve Španělsku otevřít bankovní účet, Musíte tam složit záruku, přímo tam na místě, musíte si tam najmout daňového poradce, zase tam přímo, takže vidíte, jak komplikované to je a e, kolik energie to spotřebuje. Doufám, že náš pan ředitel je spokojený s tím, jak jsem to tady teď vyjádřil, tu naši frustraci, na kterou narážíme. A teď je platby. S platbami je to podobné. Zase tam vyvstává celá řada skutečných problémů, když chcete působit ve dvou různých zemích. V řadě zemí existují eh, různé systémy zadlužení, které mohou eh, spotřebitelé použít na internetu, je to poměrně výhodné, ale tam potom nefungují všechny eh, kreditní karty, například Visa nebo Mastercard tam nefungují, protože je to nákladnější a pokud vy chcete být konkurenceschopný, musíte přijmout místní předpisy a místní takovéto režimy zadlužení nebo půjčení prostředku zákazníkovi, protože pro ně je to výhodné a tam to začíná být problematické. Často je nutné otevřít pobočku v té dané zemi, eh, na daném trhu, otevřít si tam bankovní účet. Takže zase je to celá, celý takový scénář, který se spustí a je to přesný opak toho, co bychom chtěli pro malé a střední podniky pro elektronické obchodníky. Pokud je o vnitrostátní předpisy, těch existují miliardy, a stále brání v obchodování přes hranice. Pokud bychom měli jednotný trh, bylo by to jednodušší. Kolegyně to zmiňovala tady v oblasti kosmetiky, ale funguje to tak i v celé řadě dalších odvětví. Například my působíme v oblasti kol. Máme elektronickou společnost, která je velice úspěšná v prodeji kol na internetu a když kola zasíláte i do jiných zemí EU, tak musíte kolo demontovat, rozmontovat, tak, aby se to celé vešlo do e, menší krabice. Ale nejde to například ve Francii. Ve Francii předpis zaměřený na, na e, předpis pro zákazníky e, udává, že když prodáváte kolo, musí být smontované. A to je pouze takový příklad, podobných existují celé stovky. Dokazuje to, že spotřebitelské právní předpisy se liší země od země, v zemích jednotlivých zemích, takže to komplikuje přeshraniční obchodování. Potom, pokud je o e, náklady na dodání zboží. Pokud jste velký obchodník, můžete si zajistit e, preferenční ceny e, v rámci elektronického obchodování i s integrovanými podniky, ale pokud jste malý nebo střední podnik, tak často platíte velice vysoké částky za dodávky a už jsem říkal, že ty částky mohou být dva až pětkrát vyšší než vnitrostátní cena na eh, podobné kroky. A navíc to povinné vracení to může ještě znásobit. Povinné vracení eh, nákladu zákazníkovi. U textilu nebo bot to může být asi 50%. Takže opravdu ty náklady na dodání zboží jsou velice důležité téma. To se týká Toto se týká mezinárodní eh, konkurence, tedy neevropské. Jednak tady vstupuje do hry smluvní právo. To zase, stejně jako celá řada dalších legislativních eh, aktů, není harmonizováno. Paní předsedkyně, pouze velmi stručně, u všeho, eh, co se týká smluvního práva, nerozlišujte mezi online a offline a jinými distribučními kanály. Protože spotřebitelé na to také tak nenahlíží, nerozlišují to. Když si kopí například kontaktní čočky, nebo když já si koupím kontaktní čočky na internetu, tak si musím vyzvednout tady eh, v obchodě naproti parlamentu a musím si je tam vyzvednout. Takže je to online eh, nákup nebo offline. Spotřebitel by rozhodně mezi tím žádný rozdíl neviděl. A to, byl, to byla, nebo toto je poslední věc, eh, mezinárodní konkurence, mezinárodní soutěž. Hospodářská soutěž. Mezinárodní hospodářská soutěž existuje. Největší elektronické eh, společnosti nejsou usazeny v EU ani ve Spojených státech, ale v Číně nebo jinde. Čínský subjekt teď může zasílat téměř zdarma zboží eh, do celé EU. Může rozhodně zasílat všechny produkty eh, do EU bez DPH a zároveň nerespektuje právní předpisy o ochraně spotřebitele. Takže mě by zajímalo, proč se nevymáhá evropská legislativa i e, mimo naše hranice. A stále je tam ten problém s mezinárodní dopravou. To byla moje poslední poznámka. Děkuji. Uh, Děkuji vám mnohokrát, Morici e, za tyto příklady. Ano, právní jistota, předpovídatelnost, jednotná, jednoduchá, jednotná pravidla Eh, zamezování dvojím překážkám eh, rozdíl v jednotlivých členských stázech a neharmonizovaná daň z přidané hodnoty. Já bych mohla dodat řadu dalších příkladů. Jsem velice ráda, že se tady zasazujeme o neroztříštěná pravidla. Já bych velice ráda, aby tomu tak bylo, protože to souvisí s ochranou spotřebitele a proto chceme mít také ochranu spotřebitele online, nejenom offline a souhlasím s vámi, že by se tady nemělo rozlišovat v tom či onom a právě to o tom diskutujeme parlamentu a nyní dostane zlov Louis Philip Price, který je šéfem korporátního centra Sone a on nám eh, řekne něco o maloobchodní konkurenci v rámci návrhu komise. Děkuji mnohokrát, že jste mě pozvali, že jste zorganizovali toto setkání. Děkuji všem, že přišli. Jak už zaznělo na začátku, já se domnívám, že všechny příležitosti je třeba využít pro hájení důstojnosti maloobchodního odvětví. Často se na to totiž zapomíná. Komise zorganizovala, jak už tady zaznělo, eh, skupinu na vysoké úrovni, která se měla zaobírat konkurenceschopností v oblasti maloobchodu. A my jsme hovořili s celou řadu aktérů, čili maloobchodníků, distributorů a také zástupců organizací spotřebitelů a některé zástupce komise. Tato skupina na vysoké úrovni eh, se eh, tedy združila pod tématem, jak zvýšit konkurenceschopnost malou obchodu. My jsme tady měli pět záležitostí, Eh, obchodní prostředí, trvalou udržitelnost eh, pravidla a ta udržitelnost byla právě v centru všech diskusí. Můžeme mít nějaká propojení mezi těmi nejvýznamnějšími body a No, některé máme, ale než se k tomu vrátím, dovolte, abych využil jednu minutku k tomu, abych se vrátil zpět a podíval se opět na maloobchodní sektor, protože lidé zapomínají, možná protože používají maloobchod každý den, zapomínají na to, jaký význam hraje maloobchod v Evropě. Už to tady zaznělo. Máme více než 40 milionů eh, zaměstnaných eh, v celé Evropě. Jeden, jedna ze tří společností v Evropě je maloobchodní společností a to je 11 HDP. A možná, že nebudete vědět, že maloobchod je odvětví, které roste nejrychleji, co se týče vytváření pracovních příležitostí v Evropě. Domnívám se tedy, že to by mělo malou obchod postavit do centra zájmu a zejména v souvislosti s diskuzí o jednotném digitálním trhu malou obchod tam musí být, musí mít své místo a měl by být také pozván k příslušným diskusím. A teď se vrátím k diskusím, které byly vedeny na té skupině, v té skupině na vysoké úrovni. My vždycky na nás jako na mal obchodníky eh, hledíme jako na ty, kteří hájí spotřebitele. My jsme konkurenceschopní, protože se musíme přizpůsobovat požadavkům zákazníků, což se snažíme respektovat, snažíme se vycházet stříce jejich přáním a dnes jsme se tady sešli, protože my se snažíme hledět na ty otázky týkající se toho, zda by měl být větší jednotný digitální trh, co se na něm bude dít, ale hlavní otázka, kterou bychom měli diskutovat, domnívám se, proč nemáme eh, celoevropský eBay, proč nemáme nějakého gianta obra, tedy Protože Evropa eh, později eh, je, je proto, že Evropa je spožděná v osvojování si technologií nikoliv. Je tomu proto, eh, že Evropě trvá přizpůsobovat se ne. Je to proto, že evropští maloobchodníci by byli méně aktivní než američtí mm, aktéři. Ne, vůbec ne, naopak. Takže Pravděpodobně bychom měli tuto otázku rozložit a vlastně um, rozdělit na tři otázky. Je Evropa, vytváří Evropa příznivé prostředí pro malé a středně velké podniky, protože většina firm začíná právě v té velikosti malého středního velkého podniku. Je Evropa příznivě nakloněna inovacím? A poslední otázka. Je Evropa nakloněná eh, evropskému obchodování, prospívá mu? Já si myslím, že nemusíme jít příliš hluboko eh, a děkuji mým předřečníkům, kteří tady uvedli Portugalsko jako příklady, protože zcela jistě byste našli ještě lepší příklady v Portugalsku, ale nemusíme jít vůbec hlouběji, abychom z toho vyvodili velice rychlý závěr. My nejsme, nevytváříme příznivé prostředí pro eh, obchodování. A co se týče legislativního rámce, a pro vás, kteří jste legislativci, si musíte uvědomit, že to je skutečně jako noční můra pro malý a středně velký podnik, když se podíváte, ale je to vlastně i pro velkou společnost noční můra vůbec eh, se vyrovnat s touto legislativou. Je to extrémně komplikovaná, komplikované my prostě jsme vystaveni obrovskému úsilí jenom proto, abychom se snažili přizpůsobit se tomu, co stále v té legislativě vzniká. Co se týče inovací, myslím si, že tady máme eh, následující skutečnosti. Eh, na malou obchod se nepohlíší jako na něco inovativního, což je skutečně nesprávná koncepce malou obchodu. Ale potom tady máme otázku lidských zdrojů. Kvalifikovaná pracovní síla, pod tu, je, tu potřebujeme, ale nemáme dostatek inženýrů, kteří by podporovali elektronické obchodování a e, příslušné vysoce kvalifikované e, a IT specialisty, kteří by podporovali rozvoj Eh, tohoto typu kompetencí i na našich školách konec konců. A na konec, když se podíváme na elektronický obchod, mý dva předřečníci naprosto jasně uh, již řekli, eh, jak se věci mají. Když se podíváte na to naší zprávu, ta, kterou zveřejnila Vysoká skupina, jsme zdůrazňovali inovace, malé, středně velké podniky, legislativu a samozřejmě elektronické obchodování. A když se dostaneme k elektronickému obchodování, potřebujeme daňovou harmonizaci, potřebujeme jasná pravidla pro označování, prosím pěkně. Uh, Eh, eh, uvědomte si, že označování zboží té noční mura. Tady zazněl ten příklad kosmetiky a kol. Když se podíváte na potraviny, tak to je tedy opravdová noční mura, protože potravina to je kom, eh, vlastně kombinace toho, co očekávají spotřebitelé, jednotlivé národní státy, souvisí to s otázkou bezpečnosti a když se snažíte prodávat potraviny za hranice a vy v tom máte svou osobní zkušenost, že jste v této oblasti působila, víte velice dobře, jaké tady jsou problémy. Takže například administrativní náklady, už to tady zaznělo, dodavatelské služby, to je veliký problém. Rovněž skutečnost, že nemáme adekvátní pan evropská pravidla v zásilkové službě a spotřebitelé jsou vystaveni geoblockingu, protože nejsou schopni vyplnit adresu. No při mnoha příležitostech, protože tady je mnoho definicí adres a e, celou řadu způsobů, jak prostě adresovat e, správně. Někdy nejsou odpovídající webové stránky patřičným způsobem přizpůsobeny. Já ani nevyužím jich deset minut. Já bych rád navrhl čtyři závěry. První závěr je uznání situace. Já si myslím, že Komise a Evropský parlament musí uznat význam maloobchodního sektoru uznat významnost maloobchodního sektoru v, celou, v celé řadě politik vývoje, zejména když se podíváme na vývoj jednotného evropského digitálního trhu. Druhé, druhý závěr, já bych vás rád požádal, či bych rád navrhl, abyste eh, přizvali zástupce maloobchodního sektoru při vašich eh, jednáních, protože my máme nápady, máme myšlenky a chceme být součástí Eh, těchto diskusí. Malou obchod eh, velice často býval vynecháván eh, z významných diskusích a nakonec se to negativně odrazí na našich spotřebitelech. A mm, my zoufale žádáme um, digitální transformační plán, protože digitální to je pouze na začátku našeho počínání. Naši mm, spotřebitelé se rodí do digitálního světa a proto si myslím, že vy, legislativci, byste také měli uvažovat digitálně a ne uvažovat o tom, že digitálně je něco výjimečného. Děkuji vám mnohokrát. Uh, eh, Luis Filip. Děkuji mnohokrát uh, eh, Luisi Filipi Rajsovi uh, eh, za Eh, vaši upřímnost. Říkáte, že přeshraniční legislativa je noční můra, že tady také eh, dochází k rozšištěnosti. Já bych chtěla říci, že toto je komise takzvané inteligentní nebo lepší regulace. Eh, my zanedlouho budeme mít v parlamentu o tom zprávu. A podstatě máme mnoho problémů s členskými státy, když jde o nacionalismus, protekcionismus, eh, nedodržování pravidel, různé výjimky. A já vítám, že komise touto strategií konečně tlačí na eh, nutnost netolerovat eh, postupy nedodržování právních předpisů a že skutečně se snaží vytvořit kulturu dodržování a naplňování právních předpisů a to eh, metodou eh, cukru a byče, protože skutečně potenciál elektronického obchodu je obrovský a eh, to nedodržování právních předpisů vyvolává velkou frustraci. Nyní zahajují diskusy. Prosím, abyste se v úvodu vždy představili. Máme k dispozici 20 minut a začneme kolegyní Marie Grafini. Děkuji vám, paní předsedkyně. Předně bych chtěla poděkovat a poblahopřát eh, eh, Marie Korace Bild za uspořádání tohoto eh, slyšení. S velkým zájmem jsem naslouchala referentům, každý z nich přinesl své vlastní zkušenosti z věcí. Pro mě bylo zajímavé zjistit, že e, se tady jedná o zcela konkrétní návrhy komise a také jde o to, co můžeme udělat my. Mám v tomto ohledu na vás několik otázek a požádala bych vás, abyste e, potom v odpovědích to trochu rozvedli. Vy jste poukázali například na problémy, s nimiž se potýkáte eh, v maloobchodu, ať už eh, jde o internetové obchodování anebo přímé obchodování. Eh, výbor IMCO samozřejmě musí mít na zřeteli vždy i ochranu spotřebitelů, protože při obchodování ehm, online se stává, že se prodávají výrobky, které v reálu vyhlížejí zcela jinak než eh, v popisu. Například se to týká oděvu. Dostanete ehm, v zásilce něco zcela jiného, než eh, co jste jako spotřebitel očekával. To znamená, že tady musíme nalézt určitou rovnováhu. Například jste zmiňovali náklady. Je samozřejmě jasné, že sjednocení DPH musí být řešeno přednostně, ale také musíme brát na zřetel ochranu spotřebitelů. Také souhlasím s tím, co právě uvedl poslední řečník, pan Rice s ohledem na chybějící kvalifikované pracovní síly, což platí pro všechny členské státy. A také zde panuje určitá nerovnost po, mm, také ve vztahu k Číně, která um, doručuje nebo zasíla, dopravuje své zboží téměř gratis a dopouští se tedy nekalé hospodářské soutěže jde také o udělení eh, statusu eh, tržního hospodářství Číny. Co Číně? Já pocházím z oblasti produkce a pro nás je online obchodování velmi důležité. Eh, to platí o to více pro eh, maloobchod. Ale jaký to bude mít dopad na maloobchodníky a hm, jak se vy k tomu stavíte? Vztahují se na eh, poskytnutí statusu tržního hospodářství pro Čínu. Děkuji. Marie, kdo by chtěl odpovědět? Já bych eh, chtěl okomentovat ten váš poslední bod eh, k Číně. Já se domnívám, že pravidla přístupu na trhu jsou velmi důležité z hlediska antidumpingu a tak dále. Myslím, že nás to bezprostředně naše eh, maloobchodní kanály neovlivní, ale v této chvíli se projevují tři základní problémy eh, ve vztahu k činu. Za prvé mezinárodní úmluvy, které umožňují eh, velmi eh, levné mm, balíkové doručování. Ehm, to se domnívám, že se rychle nezmění v rámci této mezinárodní dohody poštovních služeb je Čína stále považována za rozvojovou zemi a tudíž eh, má nárok na velmi výhodné sazby. Můžete se přesvědčit eh, sama, když si objednáte něco eh, přes internet z Číny, doručovací nebo dopravní sazby, náklady jsou velmi nízké. Vlastně ta dohoda pochází ještě z období, kdy to mělo platit pro doručování válkových zásilek a nikoli zboží. A pak jsou ještě další eh, oblasti, kde nepanují rovné podmínky mezi eh, obchody elektronického obchodu v Evropě a eh, Čínou a to je neexistence DPH. To znamená, velké množství zboží sem doputuje do Evropy miliony a miliony balíků ročně, například v roce 2015 z Číny a nedochází k vynucování práva. To znamená, celní zpráva musí um, zajistit, aby i z těchto um, produktů byla odváděna DPH. A to též se týká uh, regulace. Máme skvělé právní předpisy, týkající se například regulací hraček a tak dále, ale to není vlastně prosazováno eh, ve všech zásilkách pocházejících z Číny. Takže tady požadujeme více nebo voláme více po dodržování právních předpisů a jejich vynucování než o legislativu nebo přijímání nových zákonů. Já bych pouze chtěl dodat eh, jednu drobnost ohledně ochrany spotřebitelů, na což jste se ptala. Samozřejmě eh, ochrana spotřebitelů je eh, vždy ehm, zohledňována výrobci i obchodníky, ale máte eh, pravdu a to je také náš zájem. Spotřebitelé chtějí a musí být chráněni. A z pohledu podniku také je nutno, aby eh, zákazníci měli důvěru v digitální ekonomiku, což se projevuje silněji v USA než v Evropě. A důvod, proč mají více důvěry v USA než v Evropě, spočívá v tom, že eh, my jim neposkytujeme tak eh, jasnou zkušenost jako v USA, zkušenost tak konzistentní. Nejsme tak rychlí, nejsme uh, tak eh, bytí v reakci na požadavky eh, spotřebitelů jako v USA a tudíž eh, možná v některých oblastech přijímáme přehnaně vysoké nároky na ochranu spotřebitelů zatímco v USA jsou v tomto ohledu laxnější. Nevím, jaká má být ta rovnováha, ale faktem je, že my jsme na stejné straně barek, barikády. My obchodníci i vy legislativci chceme, aby se zákazníci nebo spotřebitelé cítili eh, bezpečně a měli důvěru, ale myslím, že je nutno skutečně vytvořit tu správnou rovnováhu, nad tím se musíme zamyslet, protože my chceme být součástí řešení. Děkuji vám a nyní dávám slovo Kristianu Fošlerovi generálnímu řediteli eh, společnosti Eurocommerce. Eh, děkuji, to bylo dobré přeřeknutí. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je tady mnohé, co bych mohl dodat, ale já bych eh, stručně uvedl pouze tři body. Jednak chcem, chci vám poblahopřát za to, že pravidelně požádáte tento kulatý stůl, abyste osvětlili tento důležitý sektor. Vy i ostatní řečníci jste zdůraznili, že e, jsme důležitým odvětvím pro hospodářství, pokud jde o počet, podniků, HDP, zaměstnanců a také e, inovace. E, to nutno také zdůraznit a zmínit. A také panelisté uvedli řadu dobrých příkladů eh, bariér, které stále ještě eh, eh, zažívají obchodníci. Víme, že digitální trh je stále ještě příležitostí, i když a že stále jsou přijímána nová, eh, právní, nová pravidla k eh, jeho rozvoji, ale dochází také ke zhoršování nebo eh, vyhrocování těch bariér. Je důležité s tím něco učinit, jak jste řekli před chvíli. Je nutno se na to podívat z mnoha perspektiv, protože jak obchodníci, tak i spotřebitelé musí mít stejnou zkušenost a doufám, že se to projeví i na nových pravidel. Podporujeme harmonizovaná pravidla, ale samozřejmě v rovnováze a e, ve, správných, e, ve správné proporcionalitě. Také rovné podmínky jsou velmi důležité. Navíc zde je mnoho nových hráčů a tady je důležité, abychom e, je podrobili stejným, respektive rovným pravidlům, pokud je odpovědnost, označování a tak dále. Chceme také poděkovat Evropskému parlamentu eh, zejména za zajímavé zprávy v tomto ohledu eh, ze dílny pana Daltona nebo Larry Komi. A myslím, je důležité eh, hovořit s maloobchodem o odstraňování těch nejčastěji se vyskytujících bariér a také určité diskriminaci v daňových otázkách. Doufám ale, že tato debata eh, vám nechala vás nechala nahlédnout do určitých aspektů digitálního obchodování. A poslední bod, eh, nezapomínejte na zboží, protože hovoříme tady o jednotném trhu a digitálních aspektech a to znamená také, že eh, maloobchodníci prodávají takzvaně dematerializované zboží, ale je to stále zboží takže digitální trh a zboží eh, musí být vnímány eh, dohromady. Mm, eh, dále bezpečnostní pravidla o produktech a pravidla označování a také dozor nad trhem jsou důležité aspekty. Existují k tomu dobré právní předpisy a nemělo by se na to zapomínat. Děkuji, Kristiane. Chce se vyjádřit někdo z panelistů? Nebo možná ještě někdo z publika? Prosím, představte se, prosím. Dobrý den, já jsem Emily Prze z obchodní federace e, pro distribuci ve Francii. Můžu hovořit, fran- můžu hovořit francouzsky? Dovolím si zareagovat na vaši otázku. Ptala jste se, jaká řešení se nabízejí. Já bych zdůraznila dvě věci, které zmínil náš generální ředitel. Jednak level playing field, tedy stejné podmínky. Potřebujeme stejné podmínky, tak, aby se nelišil obchod online a offline, tak, abychom mohli růst. Že sladění opatření eh, bude opravdu nutnost. A druhá věc, ten balíček eh, o bezpečnosti. Na tom jsme pracovali celé roky, vysvětlují se tam úlohy a odpovědnosti všech subjektů, kteří jsou součástí dodavatelského řetězce a e, to i se zapojením orgánů dohledu na trhem. Ten balíček je zásadní pro spotřebitele, je to e, zásadní z důvodu e, konformity a bezpečnosti výrobku, ale také je to důležité mezi obchodníky, tak aby přesně věděli, jaké odpovědno, jaká odpovědnost na nich spočívá a jak s ní mají nakládat. A ještě bych k tomu doplnila jeden bod. Gold plating, tedy pozlacování takové. Příliš velká transpozice. K tomu máme také celou řadu textů. Někteří europoslanci identifikovali tento problém. Evropská komise k tomu má balíček o lepší regulaci, better regulation. Nicméně já žiju v zemi, kde často uh, anticipujeme velký počet legislativních uh, předpisů, které přijdou z Bruselu a to začíná být problematické. Náš vnitřní trh se stále více fragmentuje, je rozdrobený a je to také problém potom s těmi rovnými podmínky pro všechny. Uh, Goldplating a příliš velká transpozice tedy začíná být problém. A součást toho e, balíčku o bezpečnosti, například e, úloha dosledovatelnosti a stanovení e, odpovědnosti, to je zásadní pro zajištění vnitřního trhu, který bude opravdu fungovat. Děkuji vám. Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo z účastníků? Máte možná nějaké další otázky, poznámky? Pokud ne, tak bych poprosila eh, členy řečníky z druhého bloku, aby přišli tady k námi, pan Bert Willensen, pan Guillaume de Cologne a paní Maria Reviendel. Zahájíme tento panel číslo 2, který se týká překážek na vnitřním trhu. Et eh bien sûr, j'en profite pour také toho využijí k tomu, abych poděkoval eh, předchozímu panelu. Prosím, zatleskejte jim, jejich příspěvky byly opravdu velmi zajímavé. Takže všechno, co jsme si vyslechli, zohledníme při naší budoucí práci. A teď bych předala slovo dál eh, panu Bartu Willemsonovi, který je národním koordinátorem pro trestnou činnost eh, s vysokým dopadem v rámci nizozemské policie. Podělí se s námi o informace o nástrojích, pomocí nichž můžeme bojovat eh, proti organizované činnosti, která ovlivňuje malou obchod. Takže vám děkuji za to, že jste se dostavil a máte slovo. 10 minut, prosím, omezte svůj příspěvek na 10 minut. Ano, děkuji, eh, vím o tom, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Otázka, která vyvstává, je, jaké další nástroje obchodníci potřebují k tomu, aby mohli bojovat s organizovanou trestnou činností. Za sebe uvedu, že se to netýká pouze maloobchodníků, ale je to obecný problém. Problém, eh, se kterému čelí eh, policie, celá, celá evropská komunita a také obchodníci. Způsobuje to celou řadu škod, obětí a velké ztráty pro obchodníky. Pachatelé trestné činnosti totiž od, e, využívají otevřenosti našeho trhu. Je to společný problém a z toho důvodu to vyžaduje také společné řešení, společný přístup. Ten musí přijmout e, politikové, dále agentury vymáhající právo, musí spolupracovat také s místními e, subjekty a obchodníky. Podle mne politikové, policie a obchodníci by měli spolupracovat na tomto fenoménu trestné činnosti, já to budu nazývat jako MLCG, tedy eh, organizované skupiny. Měly by se také spojit proto, aby stanovili nějaké překážky pro tuto eh, skupiny a pachateli. Když se podíváme na malý obchod, v této souvislosti bych zmínil iniciativu, která vznikla v Nizozemsku a natýká, eh, nazývá se Joint Information Organization. Je to iniciativa, kterou vytvořila soukromá organizace, Částečně to eh, podporuje také naše ministerstvo spravedlnosti a cílem je vytvořit centrální databázi eh, pro všechny obchodníky offline i online. Žádá se, aby se tam nahrávaly všechny informace o MLCG, například eh, fotky, značky automobilu a tak dále. A tato iniciativa byla nedávno také schválena naším orgánem pro ochranu údajů. Ve francouzštině je to známo jako KNIL. Toto nám zajistí podrobné informace o trestné činnosti, na jejím základě mohou policisté začít eh, vyšetřovat. A to je podle mě skvělý vývoj. Další eh, slibná iniciativa podle mne je používání markerů DNA v maloobchodě. Stále je to eh, pouze ve fázi pilotního projektu, nemohu vám tedy k tomu říct žádné podrobnosti, ale za několik měsíců nizozemská policie i obchodníci budou mít více informací o tomto projektu. Potom méně technická iniciativa, ale dobrá iniciativa je, jsou vzdělávací programy pro e, obchodníky a zaměstnance v tom, jak přistupovat e, ke konkrétním situacím a rozpoznat potenciální zloděje. Zaměstnanci tady také nesou jistou odpovědnost, musí se snažit e, bránit e, krádežím ve svých obchodech. Vzhledem k tomu, že průměrný věk eh, obchodníků v této oblasti je často nízký a zkušenosti mají pouze omezené. Řekl bych, že je to opravdu velice dobrá iniciativa. Když se podívám eh, tedy na policii, kde pracuji já, je jasné, že policie je důležitým klíčovým hráčem v boji proti MLCG. Musíme této výzvy čelit společně, analyzujeme, musíme analyzovat to informace na evropské úrovni a na takovémto základě není zase tak komplikované proti tomu bojovat. Uvedu příklad, který eh, jsme zaznamenali u nás v rámci naší regionální policie. Na základě několika eh, zatčení policie eh, zanalizovala údaje, které měla k dispozici a dohodla se se státním zástupcem o rozsáhlém vyšetřování. Byly na to vyčleněni detektiv, detektivové, analytikové, experti a specializované jednotky, jako například tým dohledu. Státní zástupce eh, odsouhlasil také odposlouchávání telefonu a e-mailu a na základě toho jsme identifikovali eh, postup, postupy eh, této kriminální skupiny. Zarezervovali si nemovitost v Nizozemsku, dostali se k nám na základě nepříliš drahých eh, dopravních prostředků, eurolinkami a tak dále. Když k nám docestovali, tak dostali instrukce od místních subjektů, eh, kterým vysvětlili, jak se mají chovat. Ráno je vyzvedla dodávka a rozvezla do různých měst, kde potom měli eh, krást buď jako skupina nebo jako jednotlivci podle toho, co potřebovali ukrást. Potom po takovém dnu práce, rutinním dnu, Eh, se odebrali do zábavního parku, kde měli dokonce svého eh, vůdce a tak dále. Vydělané peníze potom eh, převedli vedoucímu, tak to fungovali několik týdnů. Nicméně jeden ze členů nefungoval dostatečně, například byl příliš často zatčen a v tom případě je okamžitě nahrazen i jiným členem stejné organizace. Nizozemská policie rozbila takovou tu kriminální skupinu, podařilo se nám je identifikovat a zatknout, to, což vedlo k odsouzením e, až, do, až po šest v délce, tedy vedlo to k odsouzením koněti svobody e, až po šest měsíců. Chtěla jsem říci, že to není, toto není zase tak komplikovaný problém, pouze to vyžaduje dost času a e, zdrojů, tak aby se to dalo všechno vyšetřit a rozbít takovéto trestní skupiny. Na základě toho policie vyvinula tzv. Barry model. Tento model vychází z identifikace postupů eh, kriminální skupiny v jednotlivých eh, fázech a na základě toho je možné celo, eh, celé tyto postupy zarazit. Je také možné mm, postupovat nebo spojit se s různými partnery, policií, malou obchodníky a tak dále. Uvedu vám, vysvětlím vám, jak to může v praxi fungovat. Když například bojujeme proti nedostajícím platážím nebo polím s marihuanou, Musíme zjistit, eh, kdo je odpovědný za technické mm, podmínky. Tyto osoby eh, spolupracují s pachateli často velice eh, krátce, jsou potom nahrazeni efektivnějšími ehm, spolupracovníky a dále, takže když jsou zatčeni, naruší to fungování celých postupů. Když se podíváme na činnost eh, v Evropském parlamentu. Už jsme se dívali na ostatní subjekty, takže teď je úloha Evropského parlamentu. MOCGs fungují v rámci celé EU. Nicméně naléhavost eh, postupu, naléhavost zásahu často souvisí s konkrétními postupy. My eh, prioritu připisujeme trestné činnosti terorismu a tak dále jiné trestné činy jsou potom méně urgentní. Oběti jsou uh, velké komerční organizace a z toho důvodu se politike, politikové na MOCG dívají jako na méně prioritní záležitost. Nicméně jako fenomén je to důležité, způsobuje obrovské finanční ztráty, které potom mají veliký dopad na celou evropskou komunitu. Po většinu času MOCGs neomezují svoje činnosti pouze na krádeže, ale eh, věnují se i jiné trestné činnosti, jsou aktivní například eh, v oblasti vykrádání eh, domů, bytu a tak dále. Nedávná studie provedená v této oblasti Udrechtskou univerzitou dokázala, a to teď ocituji, velkou prioritou těchto pohyblivých skupin, respektive velká priorita související s těmito skupinami je to, že se musí zapojit eh, všechny zúčastněné subjekty, politikové eh, a tak dále. Musíme také říci, že je to organizovaná trestná činnost a ne pouze krádeže. Je důležité také sdílet všechny eh, související informace ohledně zatčení a tak dále. Když posílíme vizibilitu, škod, které páchají tyto uh, skupiny, můžeme stimulovat uh, efekt, který to potom bude mít já tomu říkám himby efekt, věc, která se děje přímo u mne doma. Když to takto nazveme a takto vysvětlíme, tak eh, to může posílit eh, šíření informací o tomto fenoménu. Na závěr bych uvedl, že boj proti MOCG není zatím ztracen, nicméně pokud chceme být úspěšní, budeme muset splnit několik podmínek. Orgány prosazující právo musí eh, sdílet informace na mezinárodní úrovni o tomto fenoménu a musí také věnovat dostatečné kapacity na boj proti tomu. Za druhé, budeme potřebovat multilaterální přístup a spolupráci mezi regionálními, eh, lokálními orgány a tak dále. A za třetí, potřebujeme podpořit eh, fakt na evropské úrovni, že je to politicky urgentní. Pokud tento signál nevyšleme, tak tento typ trestné činnosti se bude dále šířit a bude to způsobovat další škody. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pane Barté Willemsene, za to, jak jste nám osvětlil, že potřebujeme přeshraniční spolupráci rovněž pro boji proti organizovanému zločinu, proti zločinu, který je způsobován v malou obchodě. A Nyní rovnou přejdeme k dalšímu řečníkovi Guillaume de Cologne, jak výkony ředitel Carrefouru v Polsku. Děkuji, že jste se k nám připojil. Budete hovořit o hlavních výzvách pro konkurenceschopnost. Děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání. Paní předsedkyně Carrefour, víte, že je francouzským podnikem působícím ve více evropských zemích a dnes máme více než 10 tisíc zaměstnanců v evropských státech. Máme zhruba 100 obchodů hypermarketů, 2100 supermarketů a 1100 těch menších obchodků v Polsku. Je to 85 hypermarketů a 150 obchodů, těch malých obchodů v jednotlivých čtvrtích. A já teď oslovím určité obchodní bariéry a jak to vypadá mezi jednotlivými státy. A začnu v jednom bodě, který způsobuje velký problém ve míně zboží mezi zeměmi. Máme společnost, která vyváží čerstvou hm, zeleninu ze Španělska z Itálie a vyvážíme například dnes rajče eh, za DPH, eh, které ve Španělsku je 4%, 6%, v Belgii 8%, v Polsku. Tak si dovedete představit, eh, co všechno jako administrativa je zapotřeba pro to, aby se prostě tato zelenina dovezla do různých evropských států. Druhý příklad, tady v Belgii máme společnost, která vyrábí cukrářské výrobky, my je vyvážíme do Francie nebo do Polska ku příkladu a pro koláč na základě anglického krému, prostě nějakého krému, eh, eh, tady je prostě specifický cukrářský krém a tady je 6% DPH v Belgii, ale 23% v Polsku. To znamená, že jsme eh, prostě nuceni eh, měnit tu cenu eh, toho produktu a je zapotřebí velkého úsilí, abychom také zajistili konkurenceschopnost v těchto rozdílných podmínkách. To byly dva konkrétní příklady, které Mm, se zdají možná příliš jednoduché, ale jsou velice problematické pro distributory a dovozce každý den a e, jistě neposilují zrovna výměnu zboží mezi nejrůznějšími státy. Druhé téma, které jsem tady chtěl zmínit, to Muticada, Tady máme mm, také možnost offline, online a čelíme v určitých státech, jako například v Polsku. Potížím Polsku má například takové daňové předpisy, eh, které chrání nebo alespoň umožňují financování v politické oblasti, to znamená, že vyžadují dodatečné zdaňování pro nejrůznější obchodní aktéry, zejména eh, pro dovozce a distributory potravy nových výrobků. Víte, že tady existuje daň, která je progresivní. Eh, a není to tedy zrovna fair play pro různé distributory. Teď dvě úvahy k tomu. Za prvé, Čelíme tady stále rostoucímu protekcionismu a paní předsedkyně už to zmínila v jednotlivých členských státech. Zatímco bychom si mohli spíše představit, že by tady byl daleko významnější protekcionismus Evropy eh, tváří v tvář konkurenci se spojenými státy a jinými zeměmi, zejména v oblasti elektronického obchodování, eh, která především dnes je ovládána zejména velkými americkými aktéry. A podívejme se na ty rozdíly v daních, ať když je, jako je to v Belgii, ve Francii nebo v Polsku. Elektronický obchod mm, zatím ještě nepřevládá, jsou to stále ještě fyzické obchody, ale e-commerce přece jenom nabývá na významu a hovořilo se to do nejrůznějších DPH, o potížích, jak správně zdaňovat eh, produkty podle toho, odkud přicházejí, kam jsou vyvázeny, ale také se to týká zdaňování podniků jako takových Myslím si, že jeden z předřečníků už na to poukázal. Podívejme se, jak vypadá e, distribuce. Všichni aktéři, kteří chtějí dobře operovat, e, jsme na takzvaném omnikanálu a potřebujeme fyziku a fyzika nemůže zůstat pouze fyzikou. Nezapomeňme na to, že online samotný eh, je také omezen to znamená, pardon, místní fyzické obchody zdaňovat jiným způsobem než onlineové produkty. Tady zatím neexistuje kontrola. Daňové otázky, když se rozlišuje mezi těmito dvěma typy obchodů, například tady máme zdaňování například ve Francii, ve Španělsku, zdaňování pro polský eh, trh, eh, kde je to velice pohyblivé od 0, něco 0,7% až, eh, což je zhruba 300 milionů. A možná, protože toto ještě nebylo oficiálně zveřejněno, ale možná, že tady některé ty daně jsou 1,9%. A ta čísla pak vypadají jinak. Představme si například eh, onlineové obchody samozřejmě mohou fungovat i v neděli, zatímco eh, fyzické obchody nikoliv. A když se podíváme, 1,3% daní jde ve prospěch do BRých operátorů, ale stále ještě to slabé číslo. Máme tady nebezpečí některé obchody, zítra zmizí. No, už jsem vám řekla, že my zaměstnáváme více než 10 tisíc obyvatel, eh, pardon, 10 milionů, protože v Polsku je to 16 tisíc. A to jsem tady chtěl poznamenat. A potom podíváme se na multilokální aspekt. V Carrefouru my chceme doprovázet a vycházet vstříc potřebám našich zákazníků, ale domnívám se, že v Evropě ve většině států, a myslím, že v celém světě existuje tato tendence podpory a, po, a, eh, po, eh, žádosti o lokální výrobky a eh, my samozřejmě se snažíme nabízet jak mezinárodní, tak národní, ale lokální produkci také. A my se tudíž stáváme partnerem těch lokálních výrobců a abychom nemuseli spolupracovat se 44 lokálními producenty, eh, kteří by dodávali do obchodu, tak uděláme prostě desetiletou smlouvu eh, se všemi nimi, domluvíme se, zajistíme finanční, dáme vlastně finanční stabilitu a to si myslím, že určitá výhoda ve srovnání s jednými nadnárodními potravinářskými podniky, protože se snažíme dosáhnout určité rovnováhy. A zároveň to ukazuje na to, že my se nesnažíme potlačovat a naopak podporovat malé a středně velké podniky, ať už je to v Polsku, ve Francii nebo jinde. Myslím si, že můžeme tedy působit jako hybná síla v této oblasti, abychom poskytli širokou paletu výrobků a jejich diverzitu. A v každém státě, kde operujeme, se o to snažíme, ale jde o to, abychom mohli také mezi jednotlivými státy zboží vyměňovat. Poláci začali milovat italské, španělské, francouzské produkty a proto bychom je rádi exportovali. Jak říkám, je důležitý ten lokální aspekt, ale rovněž ten mezinárodní aspekt a proto v tom máme svou roli. A je třeba pochopit, že distribuce podporuje tyto malé společnosti daleko více, než by se mohlo, než by si lidé domnívali a e, snažíme se udržet na trhu určitou kategorii produktů. To znamená, že tyto malé a středně velké podniky mohou naopak díky našemu působení pokračovat e, ve svém růstu. To jsem vám tedy chtěl říci um, alespoň za Carrefour. Děkuji vám. Děkuji vám, pane de Teď bych tady chtěla přivítat kolegu Denise Dekňana, který eh, se mnou spolupracuje v oblasti obchodu na vnitřním trhu. Já teď budu muset odejít. Máme další povinnosti, budu muset uzavřít jiné slyšení, takže vás tady necháváme ve skvělých rukou. Velmi vám děkuji za to, že jste e, zmínil také, jak vidí tuto otázku velká, velký distributor. E, je to pro nás také důležité, protože i e, velcí distributoři čelí této problematice různých DPH a také diskriminačním praktikám, které existují v některých zemích v oblasti zdanění. Brání to potom nebo komplikuje situaci e, společnostem, které by chtěly působit v jiném členském státě. Několik kolegů už uvádělo, že prodej offline a online se doplňují, často se mohou také, doplň, často se mohou také podpořit. Já se omlouvám, budu muset tedy odejít. Chtěla bych pouze poznamenat, že naše spolupráce je skvělá, velice vám děkuji za odvedenou práci a nechám vám vás tedy v rukou kolegy. A uvidíme se za chvíli. Děkuji. Thank you very much, uh, Děkuji mnohokrát, Ano Marie. A myslím, že většina kolegů si eh, všimla, že Ana Marie byla ta první s skutečnou zprávou v parlamentu o malou obchodu. Já jsem na to navázal několik let poté s zprávou založenou na akčním plánu Komise pro malou obchod, obchodní sektor. Takže obě strany jsou v tom velmi eh, angažované a eh, já se také musím omluvit za to, že jsem dorazil eh, pozdě dnes odpoledne. Chtěl jsem být zde od začátku, ale měli jsme naléhavé setkání v Nizozemsku o uprchlické krizi. Jak si dovedete představit, je to také velmi aktuální téma v této chvíli. Myslím, Marie, že vás mohu právě tímto uvést a udělit vám slovo. Vy jste vlastně od začátku mého působení zde um, pracovala na straně komise. V této problematice jste e, vedoucí e, odboru e, služeb business to business v rámci generálního ředitelství Grow a myslím, že se angažujete zejména v oblasti malou obchodu. Máte tedy slovo. Děkuji. Já jsem eh, tady nebyla tak dlouho jako Anna Maria v oblasti sektoru malou obchodu, ale Působila jsem eh, v této oblasti ještě před mým příchodem do generálního ředitelství GROW. Byla jsem odpovědna za akční plán eh, velko ob, malo obchodu a eh, nyní v rámci jednotné tržní strategie také. My jsme dnes již slyšeli, že nemůžeme rozlišovat digitální elektronickou stranu retailu a tu fyzickou nebo multikanálovou, ale domnívám se, že my se v rámci tohoto panelu zaměříme více na, uh, na tu fyzickou uh, stránku věci v rámci té strategie jednotného trhu, což bude velmi důležité pro odstraňování bariér elektronického obchodu. Já bych se chtěla zaměřit více na tu strategii jednotného trhu, kde máme jednu konkrétní akci právě pro malou obchod, ale jsou tam ještě i další aktivity, které rovněž budou důležité pro maloobchodní sektor a pan Pan Skuden už eh, zmínil, že tam nejde pouze o malou obchod, ale zejména o produkty a nutno tedy zdůrazňovat eh, nutnost zlepšování volného pohybu eh, zboží v rámci jednotné strategie. Já se tedy zaměřím více na malou obchod ze strany služeb nebo z perspektivy služeb a kde si přejeme určitá omezení, která upravují národní právní předpisy, jak pro zřizování maloobchodu, tak i pro provozování maloobchodu. Ta specifická otázka se týká obou stránek věci, takže nehovoříme pouze o eh, bariérách eh, eh, svobody usazování se a zřizování, maloobchodu, ale také provozování maloobchodu. Z perspektivy jednotného trhu tyto e, e, bariéry pro e, zřizování maloobchodu jsou velmi tedy škodlivé, omezují konkurenci tím způsobem, že vlastně nevpouští na trh nové subjekty ale současně jsou ta omezení i důležitá, protože mohou vést k neefektivnosti sektoru, k nižší produktivitě a mohou také zkreslovat hospodářskou soutěž podle toho, jak jsou uspůsobené. Bohužel zaznamenáváme též určité prvky nových omezení, která mohou mít dopad na zřizování. Mohou to být prvky, které znesnadňují to zřizování malou obchodu, zejména pro zahraniční subjekty. Proč máme všechna tato omezení v národních právních předpisech? Eh, je zjevné, že členské státy mají určité politické cíle, které eh, chtějí, kterých eh, chtějí dosahovat a postupují podle určitého plánování. Například existují eh, plány eh, územního uspořádání nebo plány pro ochranu životního prostředí, také ochrany spotřebitelů a také ochrany zaměstnanců, například když pomyslíme na otevírací eh, dobu malou obchodu. A musíme všichni uznat, že to jsou legitimní eh, cíle eh, veřejné politiky, ale může to vést k regulacím, které jsou proporcionální a jsou oprávněné ve vztahu k těmto cílům eh, veřejné zprávy ale tady někdy začíná se ten konsensus drolit a názory se různí na to, co je proporcionální a nikoli. Je nám ale jasné, že národní právní předpisy by neměly blokovat nebo bránit eh, přístupu na trh, neměly by být těžkopádné, neměly by zkreslovat eh, hospodářskou soutěž nebo um, ehm, jaksi uh, eh, podvazovat aktivity maloobchodu. Toto se snažíme řešit v té zmíněné strategii jednotného trhu a také um, pracujeme na uh, stanovisku, které přinese ty nejosvědčenější praxe, pokud jde o zřizování a také provozování. Mnozí z vás vědí, že jsme již provedli takzvaný peer review o omezení zřizování maloobchodu a také jsme v této části uvedli několik nezávazných osvědčených postupů. To bylo velmi užitečné, protože to otevírá eh, fórum pro diskusy mezi členskými státy a ta diskuse je konstruktivní za účasti i eh, zainteresovaných stran a budeme v tom pokračovat. Ale tato tento peer review eh, se netýkala provozních omezení a proto nyní diskutujeme o tom, která z těchto omezení zahrneme do té naší do toho našeho sdělení. A také vítáme eh, vstupy zúčastněných stran, už jsme některé obdrželi a eh, v létě proběhne i workshop o těchto provozních eh, omezeních. My jsme slíbili, že v roce 2017 bude toto sdělení předloženo, takže k tomuto časovému termínu pracujeme. A cílem těch nejlepších praxí je poskytnout určitý návod členským zemím pro ten regulatorní rávoch a v tomto smyslu také e, předloží země zprávy a také e, přijde komise následně e, se svou hodnotící zprávou. Toto má podpořit také proces evropského semestru a také to bude určité vodítko pro stanovení priorit komise v oblasti vynucování práva, což je velmi důležité, protože usilujeme rovněž o účinnější vynucování právních předpisů podle prioritních odvětví. Vím, že někteří z vás pochybují o účinnosti těchto doporučení komise na adresu členských států a já bych si přála, aby komise zahájila eh, řízení pro porušení právních předpisů eh, s cílem omezit ehm, tyto eh, bariéry. Není to, nebo nejde o to vidět to v černobílém prismatu protože v konečném důsledku cílem ehm, těch řízení pro porušování eh, smluv nebo právních předpisů je přimět členské státy k tomu, aby dobrovolně dodržovali to, co dodržovat mají, včetně našich doporučení v rámci evropského semestru. A toto partnerství s členskými státy si přejeme jistě dojde k situacím, kdy budeme muset zahájit řízení pro porušení právních předpisů, abych uvedla několik eh, příkladů. Eh, například někdy budeme muset se obrátit na soud, když členský stát eh, mm, se nenechá přesvědčit našimi argumenty. Ale toto bychom neměli vnímat jako pravidlo, ale spíše jako výjimku. Takže závěrem bych chtěla říci, je velmi důležité uvědomit si, že členské státy jsou eh, těmi rozhodujícími hráči, pokud jde o tato omezení můžeme tedy zahájit akci eh, k vynucování práva, ale musíme především přimět členské státy, aby prováděly tyto reformy, že je to pro ně a pro eh, jejich odvětví dobrá, že to eh, posiluje konkurenci, zvyšuje produktivitu a tak dále. Skutečně musíme více investovat do vysvětlování do osvětové práce i na národní úrovni. To je první závěr. Druhý bod, mm, nebo druhý závěr, se týká toho, co jsem již uvedla, totiž jsme rádi, že máme nyní širší agendu pro zlepšování rámcových podmínek pro eh, tento eh, elektronický obchod. A jakmile bude strategie jednotného trhu implementována, jak si to předseda komise Juncker přeje, budeme moci eh, vlastně eh, přijmout eh, pozitivnější rámcové podmínky. K tomu potřebujeme vaši pomoc, abyste vysvětlili členským státům mm, význam maloobchodu. Nejsem si totiž jista, jak často a jak dobře se o tom hovoří na úrovni národních parlamentů, jak eh, velice se zdůrazňují eh, ta pozitiva eh, maloobchodního sektoru. Takže my musíme tyto strategie více rozvinout. Máme nástroje k zlepšení zřizování. Nejsou ehm, něco neměnného, ale samozřejmě rádi uvítáme jako, jakákoliv zlepšení nebo nové podněty. Děkuji. Děkuji. Teď máme spoustu času na příspěvky a dotazy ze sálu. Můžete se ptát ke všem třem tématům. Já jsem viděl poznámky pana Barta Willemsena, takže vím víceméně, o čem mluvil pokud jste se tedy držel vašich poznámek při projevu. To je opravdu velmi důležité téma, měli bychom to projednat. Měli bychom také šířit povědomí na politické úrovni o problémech, kterým čelí obchodníci v souvislosti s trestnou činností, krádeže a tak dále. Měli bychom eh, je informovat o tom, že to není samostatný trestný čin, ale často je to propojeno s jinou trestnou činností. To by mělo být prioritní, rozhodně je to velmi důležitá věc. Dále vyslechli jsme si eh, informace o Carrefouru v souvislosti s digitálním eh, trhem a výzvami, potom eh, problémy týkající se daní a místních producentů. Myslím, že v případě Carrefouru je to úplně ideální postup. Tak to by se asi mělo postupovat. takovéto prostory by se měly vyčlenit eh, v jednotlivých obchodech. A potom eh, k příspěvku paní Marie Rebinder. Svoboda usazování se to je velmi citlivé politické téma. Také jste hovořila o místních orgánech a místní samozprávě. Takže vyslechli jsme si celou řadu zajímavých témat, ke kterým se můžete vyjadřovat. Vidím, že kolegyně už se tady hlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se budu opakovat. Diskuze na toto téma je velice důležitá, druhá část je stejně důležitá jako ta první a já bych měla otázku na každého z řečníků. Jednak k tomu, eh, co zmiňoval řečník za policii. Vy jste uváděl, že politici by se měli více zapojit, tak abychom mohli efektivněji bojovat eh, proti kriminálním sítím a proti krádežím. Nicméně, jak konkrétně se mají politikové zapojit? Já se ptám za nás, za Evropský parlament. Vy jste totiž dnes tady u nás v Evropském parlamentu a já s vámi souhlasím. Je pravda, že je to škoda, nebo že škody jsou eh, páchány ve velkém rozsahu, ať už je velikost eh, toho podniku jakákoliv. Dále, řečník za Carrefour. To mi udělalo velkou radost, vy totiž eh, uvádíte celou řadu pozitivních informací. Já jsem ve východní Evropě hodně bojovala eh, s distributory, včetně Carrefouru, a to z toho důvodu, že jsem chtěla vysvětlit všem těmto podnikům, že u nás jsou malé a střední podniky důležité, že se jim musí pomáhat. Podařilo se nám vytvořit dokonce eh, etický kód na úrovni eh, parlamentu, protože jinak bylo opravdu těžké v té době distribuovat místní produkty ve velkých supermarketech. Nevím, zda jednoho dne bude sjednocena DPH na úrovni EU, ale pokud je o podmínky nákupu a prodeje výrobku z jednotlivých evropských zemí, zajímalo by mne, zda podmínky jsou stejné ve všech těch zemích, kde jste zastoupeni. Já totiž vím, že v době, kdy jsem tam působila, se podmínky hodně lišily. Například v jedné zemi jste měli 90 dnů, v jiných zemích potom 60 dnů, takže docházelo k rozdílům i v rámci konkrétních trhů. A to samozřejmě malé a střední podniky vedly k tomu, že nechtěli, aby distribuovali své projekty u vás. Na zástupce Carrefour bych měla ještě jednu otázku. Vy jste zmiňoval, že podmínky ve Spojených státech jsou příznivější. Že si jednodušeji plní. Neby zajímalo, jak podle vás obchodní výměna, ale tam spadají také investice. Jaké, jaké dopady to bude mít, eh, jaké dopady na to bude mít eh, případně uzavřená dohoda TTIP? Co si o tom myslíte? Provedli jste výpočty? Máte představu, jak eh, bude obchodní výměna ovlivněna tuto smlouvou vzhledem k tomu, že standardy jsou odlišné? Děkuji. Děkuji. Myslím, že padlo tolik otázek, že to můžeme vyřešit v rámci prvního kolečka odpovědí, takže začneme trestnou činností. Předávám slovo panu Willemsnovi. Ano, jak mohou politikové ovlivnit eh, politiku, jak Evropský parlament eh, může ovlivnit situaci? Nikdo přesně neví, jak velké ztráty celkově způsobují eh, MOCG mal obchodu. Nejsem si vědom žádné studie nebo šetření, které by eh, toto vyčíslilo na evropské úrovni. Já myslím, že bychom se tomu měli věnovat, nicméně to není otázka na policii, ale spíše na združení obchodníků v jednotlivých zemích. Ti by se měli snažit zjistit, jak velké škody to způsobuje a měli by se snažit stanovit priority v rámci tohoto problému. To by asi bylo jedno řešení. Potom další řešení. Nevím, kolika eh, přesně obchodníků se to týká ve zbytku Evropy, nicméně v Nizozemsku je jich stále více, množí se a podle mne by bylo dobré zaměřit se na zjištění toho, do jaké míry krádeže v obchodech způsobují například krach a tak dále. To bylo tedy z mé strany. Děkuji, dále pan uh, Guillaume de Cologne. Děkuji vám za otázky. K první věci, k první otázce. Ano, myslím si, že máme tento úkol. To znamená, společnost eh, v každé zemi se musí snažit navazovat kontakt co nejvíce s malými a středními podniky, s lokálními podniky. Musíme také zajistit naprostou transparentnost. A šlo by samozřejmě v ideálním případě o to, abychom všem nabídli přijatelné eh, obchodní podmínky. Často se ovšem eh, směšují nesouvisející eh, koncepty. Velká nadnárodní společnost, která potřebuje například eh, police, to může být Carrefour nebo nějaký jiný distributor, jsou, to jsou velké značky, velké podniky a je tedy normální, že si zaplatí za to, aby byli uh, zastoupeni v tom daném obchodě. Je to pro ně vlastně taková reklama. Platí i za reklamu v televizi, takže podle mne je normální, že platí také za reklamu v konkrétním obchodě. To je prostě, tak to prostě je. Na druhé straně se snažíme samozřejmě upřednostnit obchodní vztah, snažíme se jej přizpůsobit místnímu subjektu, místnímu obchodníkovi, který nemá příslušné kapacity, nemá možnost si zaplatit takovou tu reklamu, ať už eh, se to týká pladeb nebo obchodních podmínek a tak dále. Snažíme se každopádně zajistit eh, trvale udržitelné vztahy. To je důležité a o tom se dost často nemluví. Nemluví se dost často o e, dlouhodobých vztazích s místními regionálními obchodníky, producenty. Já jsem dnes ráno byl v obchodě e, v Carrefouru v Monsu, kde se prodávalo 350 místních typů piva. A podle mne obchodní podmínky se právě takovéto situaci přizpůsobují, snažíme se takto postupovat. To, co říkáte, je tedy naprostá pravda. My jsme to pochopili a podle mne to takto děláme. Snažíme se zajistit eh, trvale udržitelné dlouhodobé vztahy s producenty a místními aktéry. Potom, abych odpověděl na vaši druhou otázku. K tomu bych poznamenal, že elektronický obchod nestojí proti fyzickému obchodování. Už to zaznělo. Já si myslím, že tady opravdu potřebujeme v souvislosti s eh, tradiční distribucí zajistit také distribuci prostřednictvím elektronického obchodování. Tedy eh, obchodník by se měl eh, takto diversifikovat, tak aby klient měl možnost volby, aby se rozhodl sám, na jakém kanálu si zboží koupí. My teď eh, eh, zaznamenáváme takovou tendenci, že jednotlivé země se snaží chránit v daňové oblasti vůči zahraničí, ale když hovoříme o Evropě, tak eh, to není žádné zahraničí. Máme společný trh a vlastně se tady snaží francouzský subjekt chránit proti nějakému zahraničnímu subjektu v Evropě, ale Nechrání se například vůči americkým subjektům nebo azijským. A ty také mají různé protekcionistické opatření, nebo je to tam rozhodně jednodušší než tady. Jak tedy postupovat? Je to důležité ze dvou důvodů. Jednak, pokud chceme zajistit, nebo pokud to existuje ekonomický růst, tak je to v těchto oblastech právě. Tradiční mal obchod, fyzický, neroste dvouciferních čísel, tak jak je to například eh, u elektronického obchodu. Tam je to minimálně dvoučíselný růst, pokud ne víc u některých zemí, kde se to teprve rozjíždí. Takže to je opravdu důležitá věc, první problém. A druhá věc, abychom to napojili na fyzické obchodování. Bez fyzického obchodování bude elektronický obchod, obchod um, mít také problémy. Jde tedy o to, aby zdanění bylo spravedlivé, aby byla zajištěna spravedlivost, spravedlnost mezi těmito dvěma typy obchodování. Fyzické obchodování vůči elektronickému. A díky tomu také možná budeme schopni lépe chránit náš evropský trh vůči jiným, vůči jiným velkým aktérům na tomto poli. To jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Děkuji. Paní, komisař, eh, paní zastupkyně za komisi, pardon. Myslím si, že eh, obchodníci jsou tady lépe postaveni k tomu, aby vysvětlili, jaké, jaké perspektivy v této oblasti se nabízí. Je pravda, že je to odvětví, které velice rychle roste. A já předpokládám, že perspektiva evropských obchodníků v této souvislosti bude z velké části záviset na všech těch inovacích, o kterých se hovořilo na začátku. A také na schopnosti přizpůsobit se mu, eh, světu, ve kterém se bude obchodovat na různých kanálech. Teď k regulačnímu rámci a podmínkám. To můžeme my ovlivnit, parlament to také může ovlivnit a i členské státy to opravdu mohou ovlivnit. Chci být optimistická. Zaznamenali jsme opravdové eh, politické zapojení do věci v oblasti eh, digitálního trhu. Máme strategii pro jednotný digitální trh a doufám, že se to odrazí také v těch důležitých rozhodnutích, která se budou přijímat, například v souvislosti eh, s právními předpisy o digitálních eh, smlouvách nebo integritě. Takže já to chci vidět pozitivně. Myslím, že tak jako tak Teď máme v evropském kontextu eh, toto mnohem častěji na pořadu jednání, než to bylo v minulosti. Existují jisté obtíže. Je pravda, že zaznamenáváme určitou snahu o protekcionismus, když se situace komplikuje a to je asi normální. Také zaznamenáváme fragmentaci v oblasti elektronického obchodu a právních předpisů. Takže proti tomu musíme bojovat, ale kromě toho jsem optimistická. Myslím si, že se nám podaří eh, vytvořit lepší rámcové podmínky, alespoň já, když se na to dívám z historické perspektivy, eh, věci nebyly nikdy tak dobré, jak jsou nyní. Děkuji vám. Děkuji. Myslím si, že můžeme také nazbírat otázky posluchačů, prosím pěkně, za Evropskou komisi. Děkuji mnohokrát. Denisy, pane předsedo, stejně už jsem Aně Marie velice poděkoval, tak děkuji i vám za sorganizování tohoto setkání a o sdílení ideí týkající se tohoto sektoru jako mm, mm, velkých, tak malých malou obchodníků. Já jsem se chtěl zeptat Banta Williamsene, a také eh, Guillaume. K Bartovi Williamsonovi mám následující. Víme, že v Holandsku naše členská asociace je velice mm, kooperativní. Eh, co bychom mohli udělat v evropském kontextu? Předpokládám, že spolupracujete s Europolem a asi ještě více s Interpolem v této oblasti, alespoň to, co vím o koordinaci policejní práce. A co já vím, potírání organizované kriminality, zejména v oblasti malou obchodu. Měl byste tady nějaké návrhy, co lze zlepšit? A dvě poznámky k prezentaci um, pana de Koloně. Zaprvé vám chci poblahopřát ke způsobu, jakým jste nám prezentoval uh, situaci, e, protože Carrefour vlastně znamená jak velkého podnikatele, tak zároveň podporu lokálních producentů, nejenom v rámci budování vlastních marketů, ale také díky spolupráci s lokálními producenty, kterým umožňujete existenci, eventuálně růsta ale zároveň také mezinárodní aspekt. Zdůraznil se, že někteří možná chtějí italské nudle nebo francouzský sír. A já si myslím, že na tento bod se velice často zapomíná, do jaké míry maloobchodní aktéři a subjekty mohou být hybnou silou a skýtáním tržních příležitostí. A vy jste to velice působivě vylíčil. Můj druhý bod se týká situace, které čelíte v Polsku, co se týče otázek zdaňování a diskriminace, protože jste gentleman, řekl jste to velice jemným způsobem, ale já si myslím, že celá řada maloobchodníků čelí tomu, eh, co my jsme předtím viděli v Maďarsku. Také určitou diskriminaci vidíme v jiných zemích, jako je Slovensko a Česká republika Eh, zejména vůči západním malobchodníkům, kteří tam v 80. a 90. letech přišli a pomáhali rozvíjet malobchod, zejména tedy v Maďarsku. A co můžeme tedy udělat, abychom zabránili mm, této diskriminaci? Já si myslím, že politici si to uvědomují eh, a týkalo se to nejenom malou obchodníků, ale my jsme byli konfrontováni s otázkami zdaňování, když si uvědomíme, že malou obchod eh, pracuje s malými maržemi, čili je tady riziko mezi ziskem a náklady. A je třeba mm, také zohlednit tuto situaci při rozhodování dozorčích uh, rad a těch velkých firm, které operují v zahraničí, ale nesmíme zapomínat na význam malo obchodu, zejména v budování pracovních příležitostí, čili co lze tady ještě zlepšit. Děkuji vám, pane Williamsi. Jestli jsem správně pochopil vaši otázku. Když se podíváme na Europol, Samozřejmě hodně spolupracujeme s Europolem stejně jako jiné státy, i tady Nizozemsko, a protože Europol je usazen v Nizozemí, tak je to pro nás ještě jednodušší, ale přesto Europol není víc než organizací, která sbírá a analyzuje údaje, nemá jinou sílu nějaké agentury. Oni závisí na informacích, které dostávají od evropských států. Ve všech státech Eh, politickou hlavní otázkou jsou eh, uprchlíci, terorismus, kyberkriminalita, ale samozřejmě Evropa, když závisí na informacích od jednotlivých člen eh, států, je jasné, že to dominuje také agendu a program práce Europolu. Mm, máme tady ten zásadní bod, na který se soustředíme MOSG, ale hlavní věc, kterou potřebujeme, je taktická podpora a technické výzkumy založené na informacích, které nám Europol poskytuje jako jednotlivým státům. A protože policejní kapacity jsou nedostatečné už teď, záleží na vládách eh, v jednotlivých státech, aby stanovili priority pro potírání takovéhoto typu zločinu. Hmm, pro mě je to důležité, já také závisím na politické vůle. Jak už jsem řekl, hlavní program politiky se soustředí na ta důležitá témata, eh, která jsem uvedl a nikoliv na krádeže v maloobchodních organizacích. A proto tady vyzývám k tomu, abychom měli více informací o tom, jaké jsou reálné dopady a škody tohoto typu kriminality s Europolem, se snažíme poukázat na to, že nejenom, že tyto skupiny se dopouštějí kriminálních činů, ale že jsou často zapojeni do jiných typů kriminality, která narušuje lokální komunity a tím pádem také celou Evropu. Děkuji, to je všechno. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan de Koloň. Ano, já souhlasím. Chtěla byste odpovědět vy, Marie? Ani ne. Mohu pouze eh, říci, respektive zopakovat, že se projevovaly určité protekcionistické tendence a Evropská komise zkoumá velmi bedlivě vše to, co se děje po celé Evropě. Došlo také k intervenci komise eh, během maďarské situace. Eh, pokud vím, v Polsku ještě návrh není takže nevíme ještě přesně, jak bude ten polský daňový e, zákon e, vypadat. Je zatím ještě předčasné se k tomu vyjadřovat. Ale je to určitě něco, co e, zkoumáme, respektive sledujeme velmi pozorně. Děkuji a táží se, zdali jsou ještě další dotazy z publika. Děkuji. Já mám obecnou otázku. Hovořili jsme o e, roztříštěnosti a vy jste hovořili také e, do jisté míry o protekcionismu ochranářství. Moje otázka je tato. Když e, bude existovat evropská legislativa, ale některé členské státy interpretují si, vykládají ustanovení různě, tak jako podnik, jak se k tomu máme stavět? protože to se stává, dokonce i e, s, naříže, s nařízeními. U směrnic je to jiná věc, ale v případě nařízení se stává, že některá e, změní a nebo e, i výrazy se interpretují jinak, jak s tím naložit. Je mi velmi líto, že jsem vám nemohl naslouchat v rámci toho prvního panelu, dorazil jsem pozdě, ale jsem velmi rád, že jste se dostavila a promluvila a nyní myslím, že to je otázka pro Marii, je to její každodenní dilema a výzva. Já myslím, že naše Eh, denní eh, dilema a hlavní výzva je právě to přijímání eh, přísnějších právních předpisů na národní úrovni, než to ukládá komise. Ale pokud jsem pochopila vaši otázku správně, tak mm, pokud dochází k evropské legislativě, která je vykládána různě, tak komise se snaží za těchto okolností zajistit společný výklad, jednotný výklad a vydává k tomu různé pokyny, různá vodítka. Jednáli se o legislativu EU. Ale to je stále ještě ta jednodušší um, otázka. Co nám působí větší potíže je, když existuje legislativa EU, ale nevyžaduje plnou harmonizaci, je to tedy spíše směrnice, anebo neplně harmonizovaná, eh, harmonizované nařízení a pak dochází vlastně na národní úrovni k tomu přísnějšímu přijímání právních předpisů nebo přísnějším právním předpisům a to je ještě větší výzva. Ano, my to vidíme velmi často v rámci politiky hospodářské soutěže. Když věci eh, lze vykládat eh, různě na národní úrovni, pak musíte vydávat k tomu určitá vodítka a nebylo by to užitečným nástrojem i v tomto případě? Ano, asi jsem to neřekla jasně. Tady skutečně můžeme vydávat určité pokyny, protože to je komunitární nástroj. A doufám, že pak tyto pokyny budou respektovány a bude se podle nich postupovat. A od prvopočátku se bude více dbát o e, implementaci. Takže my toho využíváme na úrovni komise. Ten problém nechci minimalizovat, je určitě důležité dávat určitá vodítka nebo pokyny a činíme tak i v různých oblastech, ale za komisi, myslím, je to stále ještě ten e, jednodušší problém, než e, to přísné, ty přísné právní předpisy přísnější na národní úrovni. Eh, já bych se chtěl zeptat, jak se s tím vyrovnáváte nyní, eh, s tím problémem, který jste eh, zmínila. Narušuje to váš prodej? Ano, do jisté míry. Ano, my se snažíme zjistit, zdali existuje nějaký společný jmenovatel v těch různých výkladech a velmi často není. A pak se držíme spíš našich národních právních předpisů a jelikož eh, eh, máme sídlo eh, v Nizozemsku, tak se obvykle radíme s nizozemským dozorovým orgánem. Ale když působíme přeshraničně, tak někdo jiný samozřejmě na to může mít zcela jiný názor. O tom jsem než dnes již hovořila. Takové jednoduché slovo jako adresa je už dobrým příkladem. Co je adresa? Na to se názory také různí po celé Evropě. Takže my se musíme tady rozhodnout pro určitou volbu. Musíme pochopit, jaký účel má ta um, klauzule nebo proč to ustanovení bylo eh, vůbec eh, sformulováno, jaká je podstata, jaký je účel a podle toho jednat. Vy asi hovoříte o adresách na štítcích nebo na um, označování produktu. Ano, v některých zemích eh, mají takové velmi přísné předpisy a pak se ty etikety stále zvětšují a zvětšují, aby se tam eh, celá ta adresa vešla. Já si myslím, že se na tom pracuje, ale jsou to, myslím, spíše kosmetické příklady. Musím přiznat, že přesně nevím, eh, jak eh, se to má v případě nařízení o kosmetice, ale každopádně se tomu věnujeme a snažíme se sledovat jednotlivé, jednotlivá nařízení o produktech a určitě je eh, zde určitá rezerva a nutnost eh, zajistit větší důslednost a eh, shodu mezi právními předpisy. Takže nyní má slovo kolegyně na pravé straně. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla vrátit ke třem otázkám. Jednak eh, záležitost týkající se adresy, to zaznělo před chvílečkou. Tady zase otázka adresy spadá eh, do balíčku o bezpečnosti a balíček o bezpečnosti jasně uvádí, jaké aspekty jsou nutné pro dosledovatelnost eh, výrobků jiných než potravin, jméno, adresa a číslo šarže. Je to tam jasně vysvětleno a toto by mělo být opravdu přijaty. Tyto právní předpisy by měly být přijaty tak, aby se to vyjasnilo. Dále bych se chtěla vrátit ke dvěma dalším otázkám. Jednak, vy děkujete komisi za odvedenou práci v oblasti e, sledování nebo zjišťování operačních problémů, k tomu se ještě, bo k tomu my se také, tím my se také zabýváme a já bych se chtěla zeptat. Bude možné zjistit e, jiným způsobem informace o těch eh, problémech, které jiným způsobem než v rámci osvědčených postupů je možné například zasílat konkrétní řešení, nejenom osvědčené postupy a potom pokyny. Ano, je pravda, že pokyny jsou zásadní a tady si dovolím podpořit eh, návrh eh, příručky, která se týká zásady přiměřenosti. Opravdu to potřebujeme, je to důležitá věc, protože členské státy si vykládají opravdu velice odlišným způsobem tuto zásadu, přiměřenost. A na základě toho těch, eh, nebo na základě toho výkladu se potom přijímají různá omezení, nové zákony a tak dále. Takže to byly moje dvě věci. Jednak ta kartografie, zjištění situace, potom uh, řešení, jaká další řešení se nabízejí jiné než uh, osvědčené postupy a potom i jak přesně uh, situace vypadá, jakým způsobem k tomu můžeme přispět. Děkuji. <laughs> Well, thank you for this challenge. Děkuji za tuto náročnou otázku nebo otázky. Pokud jde o ten bezpečnostní balíček, myslím, že víme, v čem je problém a staráme se o to, abychom zjednali nápravu. Pokud jde o řešení, kromě osvědčené praxe, pokud jde o omezení provozování, tak eh, samozřejmě eh, osvědčené praxe eh, tam neskončí. Budeme, budeme také monitorovat provádění doporučení z naší strany a mm, budeme vést i diskuse o tom, zdali ta doporučení respektive pokud ta doporučení nebyla vyslyšena, co dělat. Ale pokud tedy nedochází k jasnému porušení právních předpisů. Myslím, že v případě těchto omezení eh, tomu tak skutečně nebude a proto mm, mm, musíme vyčkat, eh, co přinese to monitorování eh, a jaké nástroje bychom pak mohli přijmout eh, v další fázi. Zatím o tom nediskutujeme. Pokud jde o vlastně tu přiměřenost nebo vodítka k přiměřenosti, tak Myslím, že jsme o tom již mnohokrát diskutovali, jak interpretovat princip přiměřenosti. Potíž spočívá v tom, že je velmi obtížné eh, vydat eh, obecné horizontální pokyny, eh, co je přiměřené. Něco když hovoříte o profesních kvalifikacích, je přiměřené něco jiného eh, než v případě eh, zřizování maloobchodu nebo něčeho ještě jiného. Je velmi obtížné tady poskytnout obecná vodítka. Jak víte, předpokládám, alespoň, že víte, v rámci strategie jednotného eh, trhu, v rámci profesních kvalifikací, vydáme eh, takovéto eh, pokyny k principu přiměřenosti. Já vnímám eh, i tu osvědčenou praxi jako určitý princip přiměřenosti pro nebo ve vztahu k těm omezením této oblasti a určitě se najdou i jiné oblasti, kde rovněž můžeme poskytnout eh, vodítka přiměřnosti, ale je skutečně nesmírně obtížné abstraktně vyjádřit, jak eh, dodržovat přiměřenost, aniž bychom uvedli, o jakou oblast se jedná. My jsme zatím ani nepřislíbili vydat takovéto pokyny horizontálního eh, charakteru. A ještě si uvědomuji, že moje odpověď k těm řešením nebyla velmi asi uspokojivá, ale je to vlastně jediné, co mohu k tomu v této chvíli říci. Takže osvědčené praxe a také eh, vynucování právních předpisů v tomto ohledu a monitorování. Nevím, jestli vy jste eh, měli na mysli ještě jiná řešení. Bych ráda slyšela. Kristián měl ještě další otázku. Je-li jediným, tak myslím, že bude i posledním tazatelem v rámci tohoto kola. Kristiane, děkuji vám ještě k dvěma bodům, protože Komise v rámci strategie jednotného trhu se snaží se poučit i z minulosti, například z oblasti služeb a zboží. Marie, vy jste řekla, že nemůžete nic dělat s Polskem, protože ta legislativa ještě nebyla implementována. A tady je důležitý bod. Skutečně nemůžete nic udělat, protože to nevyžaduje proces notifikace, stejně tak, jako eh, tomu nebylo v případě systému Twist pro zboží, kdy členské země eh, museli tedy eh, notifikovat produkty u komise. Takže mm, tady je spíše ex post systém, který platí. A Eh, podle toho jste také uvedla, že eh, z toho může číhat nějaké nebezpečí. Pokud jde o eh, ty různé definice adres. Často slýcháme od lidí, jaký to má skutečně finanční dopad. A i když ten finanční dopad činí pouze několik málo eur, za produkt, ale když se jedná o hypermarket a máte 50 tisíc SQU a vynásobíte to eh, tou drobnou eh, částkou za eh, produkt, tak potom vlastně maloobchodníci se snaží spíš tomu vyhýbat nebo nedodržovat. Tady jsou nutné informace Samozřejmě, že přeshraniční podniky se e, dotazují tam, kde se obchod e, realizuje, ale někdo tady musí sehrát i roli určitého arbitra. Pak to funguje mnohem e, lépe. A v závěru ještě bych chtěl říci, protože Tady bylo zdůrazněno, že komise se snaží eh, řešení eh, eh, nacházet, ale myslím, že se musíme obrátit i na členské státy potřebujeme skutečně novou dohodu, nový díl o jednotném trhu s tím, že odpovědnost bude na straně členských států. Oni budou se vzájemně uznávat. Benelux vím, že si vytvořili systém uznávání profesní kvalifikace bude to tam tedy navzájemně uznáváno. A takovýchto iniciativ potřebujeme více, abychom eliminovali tu problematiku přísnějších právních předpisů na straně členských států a to musí vyřešit členské státy sami. Musí k tomu být donuceni ekonomickými subjekty, kteří eh, budou trvat na tom, že členské státy postupují přísněji a na rámec toho, co jim eh, komunitární legislativa předepisuje. Velmi vám děkuji. Ta otázka mi totiž umožní několik věcí vyjasnit a zároveň se k tomu vyjádřit. Jde o notifikační systém, který jsem zatím nezmínila. Takže za prvé, neříkala jsem, že nemůžeme jednat z toho důvodu, že tam zatím zákon ještě nebyl přijat. Snažila jsem se spíše říct, si, počkejme a uvidíme, jak to bude vypadat, ten zákon, předtím, než se k tomu vyjadřovat. Zatím to totiž nevíme a máme určité zkušenosti z minulosti. Jak jistě víte, vyjadřovali jsme se k plánům, které potom nikdy nebyly provedeny, protože i na národní úrovni zazněly určité obavy. Zmiňovala jsem eh, plán vytvořit notifikační systém, který by lépe fungoval, jako na, eh, respektive mm, vytvořit takový systém pro služby, jako ten, který existuje u zboží. Je to také součást eh, strategie pro jednotný trh. Pracujeme na tom, chystáme teď předložení návrhu, vlastně to bude už legislativní návrh. Pomocí něho se budeme snažit notifikační systém vylepšit. To doufám pomůže a bude to v budoucnu užitečné také v této oblasti. Že nám to umožní zbavit se příliš mnoha omezení na národní úrovni. Potom vaše druhá otázka. Nemohla bych s tím souhlasit více. Je pravda, že potřebujeme nejprve informace a potom k té otázce finančních dopadů, které to má. Problém ve skutečnosti spočívá v tom, že tady vyvstává dilema. Je to vlastně dilema obecně těch omezení. Některé z nich jsou nepatrná a je tedy velice obtížné na to strhnout politickou pozornost. Zní to totiž na první pohled jako maličkosti a opravdu je to velké dilema. Na konci se totiž eh, ty malé omezení naskládají, že už to nebude nic malého, ale bude to představovat eh, poměrně velký objem. To se musí vysvětlovat, vysvětlovat eh, kvalitně a zároveň podle mne je to možné vysvětlovat v souvislosti s finančním dopadem. Nevíme samozřejmě, jak to dopadne, i když já velice dobře chápu, že malý obchodník nemá čas eh, ani prostředky na to, aby takto postupoval, ale je to asi na jiných subjektech, na subjektech, které zajímá budoucnost eh, maloobchodního odvětví, aby se do toho pustili. Je jasné, že tato práce je důležitá, protože maličkosti se naskládají a potom je z toho velký objem. A na to je důležité strhnout politický zájem a vysvětlit to. Děkuji. Děkuji, Marie. Je to úžasné, vy jste předsedala eh, první polovině, když tady hovořila Marie, teď eh, eh, já už to uzavírám, znamená to, že stíháme, nemáme spoždění. Pro všechny zúčastněné i pro ty, kteří tady dnes nemohou být, je důležité to, že všechny materiály, které jsou k dispozici, ty proslovy, které zazněly a tak dále, budou vyvěšeny na stránce IMCO. Bude to tedy na stránkách Evropského parlamentu, sekci IMKA. Tam můžete nalézt všechny ty proslovy a příspěvky. Pro mě bylo například zajímavé přečíst si eh, bude zajímavé přečíst si příspěvek Žanins, až to bude na internetu, tak si to stáhnu. Podle mne, když ostatní kolegové eh, v parlamentu si budou vědomi této problematiky, budeme moci zajistit eh, to, že se tím parlament bude zabývat. A teď několik poznámek na závěr za mne. Stejně jako eh, Anu Marie, i mě vždycky mal obchod fascinoval, protože je blízko. Spotřebitelům je to dynamické odvětví a zároveň velice důležité odvětví pro zaměstnanost a růst. Mohu vás ujistit, že my budeme vždy v rámci tohoto výboru hájit malý obchod a budeme se snažit zajistit eh, to, že odvětví se bude věnovat dostatečná pozornost. Teď eh, zaznamenáváme fakt, že toto odvětví je tak dynamické, že se mění celé prostředí. Například u nás v Nizozemsku vidíme, že velké obchody krachují, anebo je převezmou, alespoň doufám, jiné subjekty, jiné podniky nebo investoři. A to pro tisíce lidí, kteří tam pracují, je obrovský šok. A je to velký šok i pro eh, zákazníky, kteří tam nakupují, nakupovali. Zvykli si na to, že ty obchody tam byly celá desetiletí. Konkrétně ten obchod, který zmiňuji já, je stará nizozemská značka. Zároveň ale zaznamenáváme nadějné tendence. Například nové obchody jako Neckermann se otevírají, eh, respektive otevírají klasické obchody, kamenné ve městech, což je nové, je to vznikající trend. A dokazuje to, že prostředí se mění. Zároveň ale ty kamenné obchody, které existovaly předtím, zase mizí, takže to jsou eh, dvě tendence velmi důležité. Musíme tedy zohlednit fakt, že se rozvíjí elektronický obchod, ale zároveň klasické kamenné obchody budou nadále důležité. Kromě zmiňovaných výhod to má také sociální výhodu. a města mají zájem na tom, aby e, obchody fungovaly i nadále a lidi si mohli e, na těchto místech potkávat. Myslím, že na komisi teď bude, aby byla dobrým arbitrem. Situace je komplikovanější nyní, když to srovnáme s minulostí, protože máme takové ty klasické eh, velké nákupní ulice, kde se začínají objevovat prázdná místa a obchoduje se potom jinde ve městě a to musí místní orgány řešit. Musí se zaměřit na to, jak postupovat. Takže na nás teď abychom ověřili, jaká je situace a zda jsou podmínky spravedlivé. Musíme do toho tedy zasahovat i z Bruselu, eh, sledovat, jak se situace vyvíjí. Na základě své zkušenosti eh, u mne doma mohu poznamenat, že teď existuje velký prostor pro um, ehm, mal obchodníky, těch eh, míst nebo obchodů je více, než je možné vůbec zaplnit a to tedy nyní řeší místní orgány. Další věc, eh, kterou jsem chtěl zmínit, zazněl jeden aspekt pozdní platby. To souvisí s vztahem mezi jednotlivými podniky B2B. My teď eh, řešíme zprávu, která se toho týká nespravedlivých obchodních postupů v rámci dodavatelského řetězce a myslím si, že se musíme na pozdní platby zaměřit. Také z hlediska um, vlád. Vlády zajišťují um, prosazování nebo uplatňování právních předpisů a toto měl náš výbor na starosti v minulosti. Je důležité, aby malí obchodníci přežili a proto je velmi důležité, abychom zabránili eh, pozdním platbám. Měli bychom stanovit 30 nebo maximálně 60 dní a na to musíme pracovat. Také mne velmi zajímá, jak se bude navazovat na ten příspěvek Berta Willemsena, který se týká trestné činnosti. Podle mne bychom měli šířit informace na politické úrovni, musíme toto dostat co nejvýše na uh, pořad jednání ministru spravedlnosti a vnitra. Já se o to rozhodně snažím. Jednal jsem o tom několikrát s nizozemským ministrem, ten je otevřený a snažíme se tedy podnikat navazující kroky, podnikáme nebo organizujeme zasedání, protože je pravda, že nemůžeme říci, toto eh, jsou pouze krádeže, nejsou to pouze krádeže, pro obchody to může znamenat krach, takže to bychom měli zohlednit a posunout to výše na eh, pořadu jednání nebo na žebříčku priorit. Měli bychom na to upozornit ministry spravedlnosti a vnitra, tak aby se na to zaměřili. To by asi z mé strany stačilo, dalo by se k tomu samozřejmě říct ještě mnoho dalšího. My se tomu budeme dále věnovat tady na výboru IMCO. A pokud mohu vyvodit jeden závěr, tak bych za sebe i za Marii řekl, že na vás nezapomeneme, Budeme se těmito záležitostmi dále zabývat, můžete nás navštívit, kdykoliv budete chtít a tyto věci budeme řešit, bude to priorita na politickém, uh, politické agendě. Děkuji vám.